Members, good morning. Can we... Vážení poslanci, dobré ráno. Můžeme začít s naším maratonem hlasování, ale nejdříve oznámení předsedy, pokud jde o rozhodnutí přijatá včera koordinátory, pokud jde o projekt STOA, Měli jsme dvě prioritní oblasti které schválili koordinátoři. Za prvé je to zlepšování eh, chování a znalostí řidičů a za druhé je to integrované vydávání vstupenek pro městskou hromadnou dopravu a eh, památky nebo zajímavosti paní Tykao a eh, pan Kancián Eh, jakožto zástupci ze to budou dále připravovat. Zároveň připravujeme eh, aktualizaci o aktivitách STOA, tak budete mít přehled o tom, co STOA dělá. Pokud jde o jmenování zpravodajů a navrhovatelů, memorandum spolupráce mezi Evropskou unii a ICAO. Eh, pokud jde o toto téma, Koordinátoři se rozhodli, že budou jmenovat předsedu nebo místo předsedu. Pokud jde o využívání Galila a GPS, dohoda mezi EU a USA. Tam je ITRE hlavním výborem a máme zde postup souhlasu. Obdrželi jsme dokumenty týkající se Bílé knihy o cestovní mapě pro dopravu zpravodaje bude jmenovat EPP. E, dále, pokud jde o rozvoj přístavu, tam jsme se rozhodli, že nebudeme dělat nic. E, pokud jde o program SAFA, e, zpravodajem bude někdo ze skupiny ECR. Pokud jde o stanoviska, sdělení Ehm, komise o energetické efektivitě, tam nebudeme dělat nic. Nízkouhlichová ekonomika do roku 2050, eh, tam nebudeme také dělat nic, protože je to pokryto bílou knihou. Dále, pokud jde o dvě zprávy eh, o kvalitě eh, nafty a benzínu, tam také nebudeme nic připravovat a nic nebudeme připravovat ani na téma spolupráce s Jižním středomořím. Pokud je o sdělení komise o reformě eh, dotací v USA a, pracovní dokument eh, komise, k tomuto tématu rozhodli jsme se, že budeme postupovat podle rotačního systému, takže eh, zde připraví stanovisko GUE. Měli jsme také neveřejné jednání o černém seznamu v oblasti civilního letectví. Pokud jde o kometologii, informoval jsem koordinátory, že máme nyní pravidelný newsletter eh, o schůzích odborníků. Pokud jde o strukturovaný dialog, na základě priorit, které nám předložily politické skupiny, jsem já předložil návrh, který obsahoval šest priorit pro rok 2012. Koordinátoři je schválili. Došlo tam pouze k menším změnám formulace u priority 5 a 6. Dohodli jsme se, že budeme mít priority pro cestovní ruch, Shodli jsme se tedy na sedmé prioritě. Technicky eh, můžeme mít pouze šest, ale uvidíme, jestli se nám podaří prosadit i tu sedmou prioritu. Pod bodem různé. Eh, zde máme ústní otázku k ústnímu zodpovězení o přepravě eh, dobytka nebo zvířat. To spadá do kompetence výboru AGRI. Z toho důvodu my jsme nemohli připravit zprávu. Nicméně politické skupiny se eh, mohou spojit, aby připravili otázku k ústnímu zodpovězení. A já předpokládám, že to je něco, co politické skupiny udělají. A pokud jde o Maastricht, pokud jde o Eurocontrol Maastrichtu, zde se v červnu plánuje návštěva delegace do Německa a Maastrichtu. Dále se koordinátoři eh, dohodli, že pošlou dopis komisařům Kalas a Hahn, pokud jde o přechod eh, mezi jednotlivými způsoby dopravy v Polsku. A dále pošleme komisaři Kalasovi Ehm, dopis týkající se některých poplatků eh, cestujících v letecké dopravě. A dále zelená, zelení zmínili otázku eh, železničního balíčku, požádali, aby lhůta eh, byla přeložena. Diskutovali jsme o tom v rámci koordinátorů a nakonec lhůta bude tedy 30. května. A překlad do všech jazyků bude k dispozici během štrasburského týdne, tak aby poslanci měli dostatek času a předložit pozměvací návrhy do toho 30. května. Konzultovali jsme o tom se zpravodajem a zpravodaj souhlasil dodržet tuto lhůtu, protože jinak bychom to nemohli připravit včas pro pranárku. Dále bych chtěl říct, tady nyní má slovo pan Krámer. V zápisu se hovoří o květnovém Štrasburku, nicméně včera jsme hovořili o 10. květnu a to je rozdíl. Já, jestli jsem to uh, pochopil dobře, tak všechny jazyky budou dostupné 10. května. Ještě někdo má něco k bodu různé? A eh, všichni jsou spokojení, nebo aspoň přiměřeně spokojení. Dobře, děkuji. A nyní budeme hlasovat. Has everybody got their voting machines? I know Mr. Perker. Máte všichni hlasovací zařízení a karty. Vím, že pan Perker má problém, protože je nový. Eh, takže pan Perker bude zvedat ruku, jinak každý má hlasovací kartu. Eh, prosím, otestujme to. Eh, takže, abychom zjistili, že jako obvykle EPP mají či nemají příliš mnoho hlasů, takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A hádejte, kdo má jeden hlas navíc. A to ještě předtím, než jsme započetli pana Perkase, takže máte v podstatě dva navíc. Předpokládám, že pan Perke bude hlasovat s vámi. Možná nikoli. Máte zde nějaké náhradníky? Takže myslím, že bychom měli požádat náhradníka, jednoho náhradníka by nehlasoval, nebo náhradníka by nehlasovali. Dobrá. Takže euroznámka, euroviněta. Jste připraveni? Pozměvací návrh 41, předložen paní Lichtenberger. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 42, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 43 staženo. 10. Zpravodaje, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 44 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje, má to před sebou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 45, 46 dohromady, kde je pro? Proti? Zdrželi se, Zkontrolujeme 45 a 46 elektronicky zahajuje hlasování. A pan Perker hlasuje pro. Končím hlasování. 21 pro, 16 proti, to je přijato. 48, 49 a 50 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 11 zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 51 odpadá, 52 stažena, 53, 54, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 55, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58, 59 a 60 dohromady, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 12. Zpravodaje, kdo je pro? A předseda vás od, od, omlouvá, odpadá to. Takže pokračujeme 65. Kdo je pro 65? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 66. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 13. Zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 67 odpadá, 68 odpadá, takže hlasujeme o 15. Zpravodaj, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 69, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17, 70, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 71 s ústním pozměňovacím návrhem. Je to jasné, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 72, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme 72, myslím, že je to zamítnuto, ale zkontrolujeme to, zahajuji hlasování. A pan Perker je pro. Končím hlasování. Je to 15 pro, 22 proti, je to zamítnuto. Není 72. 73, 74, promiňte, ve dvou částech. První část eh, končí is to be used a druhá část kon, začíná to reduce the negative impact of transport. Takže kde je pro první část, kde je pro, proti, Strželi se přijato. Druhá část, kde je pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme druhou část, myslím, že je to zamítnuto, ale zkontrolujeme to, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 18 pro, 19 proti, je to zamítnuto. 75. Paní Lichtenberger. Kde pro? Proti zdrželi se, přijato. 76, 77 s ústním pozměvacím návrhem, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis A, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 79, paní Lichtenberger, kdo je pro? Proti, Zdrželi se. Zamítnuto. 82 byla stažena, takže 18. Zpravodaje s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 83. Nikoli. 83 od vypadá stejně tak jako 80 na 84, takže hlasujeme o 85. 85, paní Lichtenberger, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Osmdesát šest, paní Tykal. Odpadá. Devatenáct, zpravodaj.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 88 a 89 dohromady, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 90 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 91 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 92, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 93, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 94 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 96 a 95 dohromady jsou identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme 26, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 18 pro, 19 pro s panem Perkerem, 15 proti, je to přijato. 97. pan Leichtfried, kde je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 27. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 99. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, můžeme to zkontrolovat. 99. paní Lichtenbergerové, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. AT, 18 eh, je pro, 17 je proti. Eh, stovka paní Lichtenbergerové, kdo je pro? Ne, to je další bod. Takže stovka, paní Lichtenberger, kde pro, proti, zdrželi se. Můžeme to zkontrolovat, zkontrolujeme stovku paní Lichtenbergerové, zahojí hlasování. Pan Perker. Končím hlasování. 18 pro, 20 proti, zamítnuto. 101 paní Lichtenbergerové, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 zpravodaje, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 102 odpadá, takže hlasujeme o 103 paní Lichtenbergové. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 29 a 30, ty jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis B. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Nyní 33. Paní Ayala Sender, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? Dvojka zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Č- trojka zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Čtyři pro? Proti? zdrželi se, přijato. Pět pro, proti, zdrželi se, přijato. 35 je další, paní Srakiany, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 36, o tom musíme hlasovat. Paní Ayali kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 37 a 38 dohromady, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 39, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 7. Zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní devítka zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní návrh doporučení v, po, v pozměněném znění. Hlasujeme jmenovitě. Pan Perke je pro. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 27 pro, 1 proti, 11 se zdrželo. Je to přijato. Gratulujeme zpravodaji panu El Kadraoui. Okay, change of shift on the top table. Tak eh, výměna za předsednickým stolem. A dostáváme se ke zprávě pana Komucakose o dalším rozvoji integrované námořní politiky. A budeme hlasovat o článku 1 Kompromis A. Nejdříve tedy o kompromisu a potom k tomu vezmeme ústní změny. Ne, tak naopak nejdříve ústní návrh a teprve potom kompromis. Takže to znamená nahradit economic growth eh, pojmem economic resilience. Kdo je pro tento ústní pozměňovací návrh, prosím, hlaste se. A pardon, ještě pan Komocakis. Já nejsem pro tento pozměňovací návrh. Spravodaj je tedy proti. Je to tedy eh, formální návrh ze strany EPP, nebo ne, vy chcete hlasovat. Takže pokud chcete hlasovat, tak ano, formální námitku bychom nemohli přejmout. Takže budeme hlasovat o ústní změně. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže ústní pozměňovací návrh je takto e, zamítnut. E, teď původní text kompromisu A pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis C. Ty ostatní nám potom odpadají až po kompromis C. Takže kdo je pro kompromis C k článku 2? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis D, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Kompromis E, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis F, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis G, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis H, kde, a tady máme opět ústní pozměňovací návrh, ale myslím, že no, musíme o něm hlasovat, i když už byl jednou odmítnut. Takže nejdříve ústní pozměňovací návrh místo ekonomického růstu dát ekonomickou rezilienci, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní původní text kompromisu H, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis I, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A dále eh, pozměňovací návrh NV3 k článku 2a. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A dále na řadě je 53 jako doplnění. Kdo je pro? Ano, jako eh, pro. Jestliže je schválen kompromis C, co se stalo, tak musíme hlasovat o přidání kompromisu 53. Kdo je tedy pro? Proti? zdrželi se, to prověříme elektronicky. E, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování a je to zamítnuto. Dále 56. Pana Toilera, kde pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto 57 pro, proti, zdrželi se, prověříme, prověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování, zamítnuto. 58 bude pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 59 to odpadá, nyní 63 pana Taylora, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dále NV 6. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 68. byla stažena a teď se dostáváme na regi 14 k článku 2D. Bude eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dále 71. pana Taylora, kde je pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto 72 pana, paní Vils, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. A nyní se dostáváme k posněvacímu návrhu číslo 9 zpravodaje. To je stejně jako NV11 k článku 3. Kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno. Sedmnáctka a regi nyní, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dále až k regi 20 se dostáváme. Regi 20, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. A nyní Envy 17, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 87 pana Taylora, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 88, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 89 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 92 paní Wills, k článku 3.2a, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme elektronicky, prosím. Zahají hlasování k pozměňovacímu návrhu 92. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní Fish 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Fish nebo Pech 22. Nyní k 90. pana Fandalena. Poznací no 90, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme elektronicky, poněvadž to nebylo jasné. Takže 90. zahájí hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Další paní Wills 99. Eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pan Taylor 101, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 103, paní Wills, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní Pech 29, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Nyní šestnáctka zpravodaje, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Nyní ke kompromisu Z se dostáváme článku 4. Kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní Pech 36. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní eh, pan Milano 106, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 24, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pan Van Dalen 109, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 112 s ústní změnou od pana Van Dalena, kdo je pro, proti, schváleno. A nyní 113, paní Vils, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 114, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní pech 38, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 23, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 100, pardon, 24, PECH 41, PECH 42, PECH 44 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Nyní 116 pana Taylora, což je totiž jako budget 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sto sedmnáct s ústní změnou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Nyní rozpočet 6, budget 6, kdo je pro? Proti? Schváleno. Nyní rozpočet 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Nyní 26 čili 26 eh, na dvě části. První, eh, ta první, první část SSD Territory Impact of the Program a druhá část eh, dozvec. Takže kdo je pro? Regi 26, kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Nyní druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis G, pardon, je, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A 27, což je totež eh, jako 41, 50 a tak dále, schváleno. Nyní jsme u 29 a FISH 53, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. 29 a PECH 54, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní jednička a pech jednička, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Nyní NV1, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis K, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 34 paní Vestu je pro, proti, zdrželi se. To musíme prověřit 34. Zahájí hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Trojka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 36. Co znamená, že se přidává poslední věta. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Regi 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní Regi 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 37. A přidává se poslední věta, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Regi 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, to prověříme. Regi 3, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Kompromis L. A máme tady ještě ústní pozměňovací návrh, ten stejný, jak jsme měli už dvakrát předtím, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, nyní kompromis L, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní čtyřicítka, paní Foster, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Pan Taylor 42, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. Regi 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 6 a PECH 5 jsou identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. PECH 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kosmičce zpravodaj, zpravodaj s ústní změnou, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní 43 paní Vilsové, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní regi 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis N, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pech 9, ne, ještě předtím 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Nyní pech 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. E, rozpočet jedna na dvě části. První část až po When the Program is Reviewed. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Druhá část znovu vůbec, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní šestka zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. E, pech 10 odpadá, takže Regi 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Závěrečné hlasování, legislativní návrh tak je upraven, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 37 je pro, nikdo nebyl proti, dva se zdrželi a nyní legislativní usnesení. Kdo eh, zahájí hlasování elektronicky, prosím. Hlasovali všichni končím hlasování. A opět 36 pro, nikdo proti, dva se zdrželi, e, schváleno. A já blahopřeji našemu zpravodaji. Okay. Dobře. Děkuji vám za toto hlasování. Kdo se chce vzdálit, prosím, učiníte tak v tichosti. Um, some coffee, please. Uh, Mr. Kumutsakos. Eh, pane Kumutsakose, mám zde poznámku, že jste chtěl po hlasování získat vyjednávací mandát pro zahájení debaty eh, se stínovými zpravodaji vůči radě a komisi k shodě v prvním čtení. Má někdo něco proti tomuto vyjednávacímu mandátu, který je založen na přijaté stanovisku? Ne, nemá nikdo nic proti. Takže, pane Komucakosi, máte od nás mandát. Nicméně eh, zdůrazňuji, že je to mandát, který byl schválený eh, výborem a eh, můžete tedy jednat vůči komisi. Pan Komucakos. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem kolegům za podporu a já doufám, že se podaří eh, dohodnout přijatelný výsledek s radou. Děkuji vám ještě jednou. Okay. okay, colleagues, the next. Tak kolegové, Tak, nyní máme eh, výměnu názoru k směrnici o pracovní době a sociální legislativa eh, ve silniční dopravě. Spravodajem jsem já. Tak a eh, já bych nejdříve to uvedl a potom pan Silva z komise Eh, by dostal slovo a pan, potom pan Paskarali a poté obecná debata. Takže komise nedávno eh, uveřejnila dokument k revizi obecné směrnice o pracovní době z roku 2003. Týká se to nařízení 561 o řízení eh, v době odpočinku a dále se to týká specifické směrnice 2002-15. Eh, eh, v tomto případě eh, v roce 588 náš výbor, který je dopravní, nechtěl sepsat iniciativní zprávu a naši koordinátoři se dohodli, že pozvou zástupce komise k výměně názoru. Komise byla pozvána, aby vysvětlila různé možnosti lepší harmonizace eh, pracovní doby pro eh, všechny mobilní pracovníky v dopravě. V současné době se o tomto jedná v rámci revize směrnice o pracovní době. Pokud se týče implementace, doby eh, řízení a doby odpočinku, to je to nařízení 561 a té specifické eh, směrnice eh, o v dopravě, o pracovní době v dopravě, to je 15 z roku 2002, komise požádala o výměnu názoru v těchto věcech. Za A pozitivní aspekty a problémy v současné implementaci nařízení 561 a směrnice 15 v členských zemích. Za druhé, jak eh, členské země eh, plní eh, výkaznické povinnosti a které členské země se mohou zlepšit. Za třetí, důvody pro významné rozdíly v četnosti detekce přestupků mezi jednotlivými českými zeměmi a dále problémy detekce, pokud se týče digitálních tachografů. Jak jsem řekl, jsou zde s námi dva představitelé z komise, eh, pan Silva z DG Employment a pan Pascarelli z DG Move. Takže bez dalšího zdržování já je požádám, aby vstoupili rovnýma nohama do výměny názoru a reagovali možná také na mé poznámky a poté samozřejmě se mohl vyjádřit poslanci. Takže pan Silva z DG Employment, vítám vás ve výboru pro dopravu a máte slovo. Uh, uh, Mnohokrát děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové, děkuji za pozvání vystoupit zde před výborem, abych vysvětlil současnou situaci, pokud jde o přeskum pravidel pracovní doby. Je to komplikovaná věc a pracovní doba pro pracovníky v oblasti dopravy. Máme zde tři různé nástroje. Máme zde směrnici o pracovní době, která stanovuje obecné směry. Kolega Pasqual bude hovořit o tomto tématu. A pracovní směrnice 2000 eh, 388 stanovuje maximální dobu za týden, stanovuje dobu odpočinku na den, stanovuje také množství dovolené a práci v noci. Je zde celá řada výjimek a je zde flexibilita. Rozsah směrnice je velký, pokrývá veškeré pracovníky v nejrůznějších aktivitách v celé Evropě s výjimkou specifických požadavků na pracovní dobu, které jsou stanoveny v jiných právních nástrojích. To je případ e, oblasti dopravy. Ehm, e, vztahuje se to na letectví, e, železnice i námořní dopravu. Ehm, tato pravidla byla vyjednána se sociálními partnery. Pokud jde o silniční dopravu a pracovníky v silniční dopravě, většina z nich je pokryta nařízením 561 z roku 2006, kde se stanovují harmonu, eh, harmonizující opatření pro řidiče, doba odpočinku. A dále zde máme směrnici 2002-15, která stanovuje celkovou pracovní dobu a také zahrnuje samostatně vydělečné činné osoby. Máme zde tři specifické kategorie pracovníků v silniční dopravě, které jsou vyjmuty z těchto ustanovení z ustanovení těchto specifických nástrojů a jsou tak pokryty eh, obecnou směrnicí o pracovní době. Jedná se o mobilní pracovníky eh, v automobilech, které mají méně než 3,5 tuny. Jsou to také řidiči um, Eh, vozidel, které mají méně než 10 pasažérů a dále eh, řidiči na menší vzdálenost než 50 km, což znamená městská doprava. Směrnice o pracovní době je v současné době revidována. Jak víte, předchozí revize směrnice byla přerušena poté, co se lhálo dohodovací řízení mezi eh, radou a parlamentem v roce 2009 a poté komise zahájila nový proces revize této směrnice. Cílem této revize je vytvořit eh, novou legislativu, která bude zohledňovat eh, zájmy podniků stejně tak jako pracovníků, vyjasnit eh, některé sporné případy a dále také řešit některé nedostatky v dodržování těchto pravidel v členských státech. Zahájili jsme eh, revizi v březnu minulého roku. Nejdříve jsme konzultovali sociální partnery. Požádali jsme sociální partnery na jej, o jejich názory, pokud jde o oblast působnosti směrnice. Druhou fázi konzultace jsme zahájili v prosinci minulého roku a zároveň jsme publikovali e, zprávu o implementaci, kde jsme identifikovali e, právní problémy s aplikací a zaváděním této směrnice. Zároveň jsme publikovali Um, ekonomickou a sociální studii, ve které se identifikují základní dopady v oblasti hospodářství a uh, v oblasti sociální. Snažíme se získat co nejvíce informací od sociálních partnerů. A obdrželi jsme více než 40 odpovědí minulý týden na uh, naše konzultaci stále ještě eh, zkoumáme odpovědi sociálních partnerů. Klíčové výsledky, které se už ukázaly, které už vyplynuly z druhé konzultace, jsou následující. Za prvé, sociální partneři vítají publikaci zpráv. Domnívají se, že eh, sdělení komise je eh, dobré, protože identifikuje některé problémy. Sociální partneři si uvědomují specifické specifickou odpovědnost, pokud jde o hledání řešení problémů s pracovní dobou. A to také s ohledem na to, že ehm, předchozí proces revize nebyl úspěšný. Hlavní a sociální partneři napříč odvětvími vyjádřili eh, svoji ochotu vyjednávat mezi sebou a snažit se nalézt společná řešení. A samozřejmě Eh, si uvědomujeme, že ta východiska jsou velice vzdálená, ať už jde o rozsah vyjednávání nebo směřování vyjednávání. Z tohoto důvodu nyní očekáváme, že sociální partneři budou definovat, zda zde existují odpovídající podmínky pro zahájení formálních vyjednávání. Na začátku by sociální partneři měli vydat prohlášení, eh, kde vyjádří své přání, že chtějí zahájit vyjednávání. Takže komise by v podstatě měla počkat na vyjádření sociálních partnerů, že chtějí zahájit formální vyjednávání. Jaké jsou hlavní otázky? V konzultaci jsme poskytli dvě možnosti. Za prvé soustředit eh, revizi na otázky, kde v současné době pokulhává ehm, aplikace v praxi, tedy způsob měření pracovní doby, eh, jak se počítá pracovní doba například eh, v, ve chvíli pohotovosti a také otázku ehm, eh, odpočinku. To jsou části, kde existují určité kontroverze a na to bychom se mohli v revizi soustředit. Nicméně, poskytli jsme také druhou možnost, což by byla komplexní revize a ta by se soustředila na otázky, jako jsou například ustanovení týkající se lepší harmonizace mezi pracovním a soukromým životem, možnost opt-outu, otázka samostatných, samostatně výdělečně činných pracovníků, dále, co se stane s pracovním pracovníky, kteří mají různé um, zaměstnání nebo více zaměstnání a tak dále. Pokud je o silniční dopravu, uh, jsou zde některé otázky, které jsou stále ještě otevřené. Máme určité kategorie mobilních pracovníků v eh, silniční dopravě, které nejsou pokryty těmito nástroji. Jsou pokryty pouze tou obecnou směrnicí. Nicméně, tato obecná směrnice eh, na ně nevztahuje kvantifikovatelná pravidla Eh, týkající se pracovní doby a doby odpočinku. Vztahují se na ně pouze eh, vágní ustanovení, která mohou být interpretována velice otevřeně členskými státy. Eh, byli jsme svědky toho, že v některých členských státech neexistuje dostatečná úroveň ochrany pro mobilní pracovníky, pokud jde o práci v noci a o dobu odpočinku. Proto zde existuje otázka, zda podmínky eh, týkající se těchto pracovníků by měly být harmonizované s ohledem na všechny eh, další pracovníky v dopravě, kteří jsou pokryti směrnicí 2015. Eh, odpovědi sociálních partnerů nejsou příliš specifické, pokud jde o tuto věc. Odbory zdá se podporují harmonizaci na základě směrnice 2015. Nicméně sociální partneři se nyní soustředí především na to, aby nalezli eh, společné východisko pro to, aby zahájili vyjednávání o směrnici o pracovní době. Děkuji. To je z mé strany vše. Mnohokrát děkuji. Pan Pascarelli, pane Pascarelli, máte něco, co byste dodal? Well, uh, it's not a question of... Myslím si, že to není otázka toho něco dodat, ale je to spíše uh, Měl bych spíše odpovědět na některé otázky, které byly položeny specificky našemu generálnímu ředitelství. Naše generální ředitelství je odpovědné za další pravidla. Nařízení 561 o době odpočinku a době řízení. Ehm, dále jsme zodpovědní za, za směrnici, která s tím souvisí a za směrnici o pracovní době mobilních pracovníků, to znamená e, řidičů nákladních automobilů a autobusu. My se domníváme, že by bylo dobré odpovědět na otázky postupně a zmínit pozitivní a negativní aspekty tohoto balíčku. Eh, sociální legislativa v oblasti dopravy je zásadním nástrojem pro to, aby byla zajištěná bezpečnost na silnicích, eh, spravedlivá hospodářská soutěž a také ochrana pracovníků. Pravidla existovala už od roku 1995. Nařízení 561 z roku 2006 bylo modernizováno, zjednodušeno. Nicméně původně eh, jsme zde měli pravidla už v roce 1995. Evropská unie eh, zavedla eh, digitální tachograf, eh, který nahradil analogický tachograf. Ten mnohem lépe může identifikovat dobu řízení a dobu odpočinku. A dále specifická směrnice o pracovní době 2002 ta byla také přijata. Nicméně je potřeba říci, že dosažení cílů, které jsem zmínil, závisí na efektivní implementaci pravidel v celé Evropské unii. Mezi těmi pozitivními aspekty a kromě toho, že tato pravidla existují a že jsou společná pro celou EU, je pravda, že tato pravidla jsou jednodušší na používání ve srovnání s eh, původními pravidly z roku 95. A zákonodárce ehm, aplikuje tato pravidla na celý logistický řetězec. Eh, snažíme se o to, aby a pravidla byla dodržována a aby zde existovala odpovědnost za porušování ze strany řidičů ve všech 27 členských státech. Komise prosazuje eh, harmonizované chápání a harmonizovanou interpretaci a aplikaci těchto pravidel. Eh, Provádíme to společně s výborem, ve kterém jsou zastoupeny eh, členské státy. Máme výbor pro sociální pravidla, ve kterém jsou zastoupeny členské státy. Sociální partneři a eh, další zainteresované strany jsou rovněž součástí tohoto výboru. Jsou zde zástupci odborů, asociací, eh, zástupci orgánů pro prosazování práva. A zde se snažíme o tedy, eh, implementaci eh, nařízení a směrnice. Snažíme se také nalézt společnou interpretaci. V tomto kontextu komise eh, vydala šest dokumentů obsahující pokyny. Pokud je o interpretaci, ty nejsou právně závazné, nicméně eh, vysvětlují některé nejkomplikovanější otázky týkající se implementace nařízení o době řízení. Zároveň máme projekt, který se jmenuje CRACE, který má na starost eh, asociace eh, pro orgánu eh, prosazování práva, dále eh, to má na starosti TISPOL. A v neposlední řadě A to vychází z iniciativy Evropského parlamentu, eh, která vedla k přijetí 561. My jsme rozšířili naše standardy týkající se doby řízení také na dohodu EITA. A to znamená, že nyní máme stejná pravidla týkající se řízení od Atlantiku až po Vladivostok. Stále jsou zde některé otázky, které je třeba řešit, abychom zajistili plně harmonizovanou aplikaci pravidel. Zaměstnavatelé musí věnovat více, více pozornosti v logistickém řetězci eh, na to, aby zajistili, že řidiči mohou dodržovat pravidla. Je třeba eh, řešit také rozdíly eh, v kvalitě prosazování pravidel v jednotlivých členských státech. Je zde eh, celá řada eh, kontrol, které stojí hodně peněz a času eh, u silnicí, spíše než že by existovaly kontroly v podnicích což by bylo efektivnější. Zároveň nařízení požaduje systém hodnocení rizika, tak aby bylo možné identifikovat firmy, které, u kterých je větší riziko, že by nedodržovali pravidla a tak by mohly být kontroly cílené právě na tyto podniky. A na závěr bych chtěl říci, že existuje problém, který identifikoval tento výbor v roce 2009 ve zprávě Renner. Tresty, které zavádí jednotlivé členské státy, Ehm, za stejné přestupky jsou velice různé. To je velice vážný problém a komise doposud neměla nástroje na to, aby to řešila eh, kvůli rozdělení pravomocí mezi Unii a členskými státy. Jedná se především o prosazování eh, těchto pravidel v rámci trestního práva. Nedostatek harmonizace sankcí za porušení pravidel eh, narušuje hospodářskou soutěž. Na tomto místě se chci vyjádřit velice jasně. Nejde o to, že by eh, zde byly eh, až tak různé sankce, ale jde spíše o to, že zde nejsou pravidla prosazována stejným způsobem. A to znamená, že musíme zajistit, aby pravidla byla dodržována v celé EU. Evropská unie nicméně jako celek neměla odpovídající kompetence, aby toto prosazování zajistila. Nyní doufáme, že to budeme moci dělat v rámci e, změn, které zavedla Lisabonská smlouva. Eh, jedná se o harmonizaci v oblasti trestního práva, nicméně to není eh, jednoduchá oblast. Eh, nyní k té směrnici 2015. To je specifická směrnice k té obecné směrnici o pracovní době, o které hovořil kolega před chvílí. Toto je sociální legislativa. Ehm, ponechám stranou tu citlivou otázku působnosti směrnice a otázku ehm, samostatně vydělečně činných eh, pracovníků, kteří jsou zahrnuti do této směrnice, některé do směrnice o eh, pracovní době. Pouze ustanovení týkající se práce v noci jsou odlišná, ta neexistují v té směrnici o pracovní době řidičů. Řízení představuje 70 práce řidičů a z našeho pohledu je zde zásadní právě aplikace této specifické směrnice. A problém je s tím, že zde máme velice komplikované postupy monitorování. Zákonodárce, eh, když eh, hlasoval o směrnici z roku 2006, eh, se rozhodl, že bude pokrývat také prosazování té směrnice z roku 2002. Nám jde tedy o to, abychom přinutili členské státy k řádné implementaci směrnic, ale je nutné zamyslet se také nad otázkou tachografu. Samostatně vydělečné činí pracovníci u nich je problém registrovat další práci, kromě řízení. Řízení může být registrováno automaticky, nicméně další práce je problematická, takže my jsme požádali členské státy, aby eh, přeskoumali, zda ty údaje od eh, samostatně vydělečně činných pracovníků jsou spolehlivé. A předseda říká, bohužel nemáme dostatek času, byl bych velice vděčný, pokud byste a eh, Eh, to zestručnil. Ano, ano, já eh, samozřejmě vím, my jsme tady měli dlouhé hlasování, už jsme se trošku dostali eh, do skluzu, čili proto se pokouším tady to tak nějak urychlit. Ano, čili to znamená kratší odpovědi. Dobře. Druhá otázka. Jakým způsobem eh, členské země plní svoji eh, výkaznickou povinnost? A musím říct si eh, nic moc. Zprávy jsou předkládány postě. My se musíme upomínat, občas tedy máme také správní řízení, poněvadž my máme zase vypracovat celkovou zprávu. No a také některé ty výkazy neodpovídají formátem tomu eh, té šabloně. A v tom reportingu prostě máme problémy zase my, poněvadž nám chybí data, která nám měly poskytnout členské země. No a navíc eh, směrnice o správní, o eh, pracovní době, tam platí jiná pravidla než o nařízení 561. Jinak, pokud se týče eh, různého eh, hodnocení přestupků mezi členskými zeměmi, samozřejmě to nad tím nemáme žádnou kontrolu, ale eh, hodně tady záleží na efektivnosti kontroly a ta zase silně závisí na administrativní kapacitě členské země a v tom jsou také mezi členskými zeměmi velké rozdíly a také jsou rozdíly mezi systémy vyhodnocování rizik. Protimač eh, takovéto systémy umožňují členským zemím to, eh, že by se soustředovaly na podniky, kde je větší pravděpodobnost přestupku. Pokud se týče digitálního tachografu, ten funguje dobře, je to inteligentní software, který eh, podobně jako Eh, samozřejmě i jiné typy eh, softwaru je manipulovatelný, to ano, a může se tedy upgradeovat, updateovat podle toho, jak se komise v rámci komitologie dohodně. Čili eh, nám jde o spolehlivost a odolnost vůči manipulaci a také uživatelskou přívětivost. A abychom zlepšili tyto oblasti, připravujeme nový, novou legislativu, která se nakází ve finální eh, stádium přípravy v komisi. A v zásadě jde o to, abychom se eh, vrátili eh, k nařízení z roku 1985 a my předpokládáme, že ještě do letní pauzy předložíme tento nový návrh. Děkuji. Mám zde nyní devět řečníků a bych eh, prosil, kdybyste hovořili k věci. A, a prosím, pokud někdo něco, co jste chtěl říct, řekne před vámi, tak pokuste se to neopakovat. Že byste mě tedy mohli takto pomoci, abychom se dostali zpátky do harmonogramu Pan Groš. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat komisi eh, za tuto věc. Je to téma, kterým se tady zabýváme velmi dlouho a silniční doprava patří k těm tématům, kde eh, pokud jde o regulaci, tak jsme v minulosti udělali ty největší pokroky. Eh, druhá předběžná poznámka v této oblasti. Velká většina podniků velmi souhlasí s regulací a předpisy jsou respektovány. Takže když tady hovoříme o problémech, tak by to nemělo jako někde znít tak, jako že každý řidič eh, těžkého nákladního vozidla na silnici eh, je potenciálním eh, vrahem a že se vlastně pracuje vždy přes čas a tak dále. Ve většině případů to tak není, ale pokud tady řešíme ty problémy, tak bychom se měli snažit ještě více. U všech těch věcech, o kterých se tady hovoří, mám pocit, že je to deja vu Eh, když se podívám eh, na eh, různé země, včetně Německa, tak, nebo mé země, tam máme 2%, pokud jde o tu četnost kontrol, kde kontroly probíhají, tam to také není respektováno, ta pravidla, potom cílová skupina jednoznačně v některých zemích a komise tam také připravila zajímavý dokument pro podniky. Jsou určité země, kde většina kontrol se týká zahraničních eh, řidičů a ne eh, vnitrostátních společností a to asi nemusíme ani příliš rozvádět. Potom harmonizace, eh, potom také přeshraniční provádění pravidel. Já málo chápu, když někteří zástupci rady se stěžují, že to neprobíhá tak dobře, jak by mělo, a na druhé straně všechny návrhy, které jsme tady udělali, odmítají. Nechceme, aby samozřejmě vše se házelo do jednoho pytle, ale chceme harmonizovat určité tresty, určité postihy a chceme také mít korektní kontroly. Technické aspekty, o tom se velice často hovoří, chybící parkoviště na dálnicích. Přece nemůžeme uh, Eh, vyčítat řidičům těchto vozidel, že nerespektují doby odpočinku, když po dlouhých trasách, třeba 200 kilometrů, nejsou žádné možnosti, aby zastavili potom, eh, potom samozřejmě tachografy, tachograf funguje, to je pravda, ale když budete mít 10 minut času, tak vám mohu velice rychle ukázat, jak je možné eh, vysadit ten tachograf, i ty nejmodernější modely, my to víme a vědí to samozřejmě také eh, společnosti. Takže závěrem provádění v jednotlivých zemích je složité a je to velice různé, protože vůle spolupracovat tady není. A za třetí jsme tady před jedním obrovským problémem, který ve zprávě vůbec dostatečně nebyl zdůrazněn, a to je mezinárodní doprava. Není možné, aby postupně tradiční podniky, které respektují Eh, doby odpočinku, mají dobré sociální standardy a mají eh, sociální eh, dobré podmínky. Tady nemohou držet krok s velkými mezinárodními společnostmi, kde vlastně tam někdy kabotáž trvá v některých regionech tři měsíce, tam jsou pracovníci, kteří velmi dlouho pracují a potom mají třetinovou mzdu, než jsou ty, které vyplácíme u nás. To jsme si nepřáli. Ani pokud jde o sociální pravidla, ani o ty ostatní, tady nemusíme dlouho asi diskutovat, ani provádět žádné dlouhé studie, ale doufám, že velmi rychle se do toho pustíme a pokusíme se tyto problémy odstranit, protože jinak eh, v střednědobém horizontu ty dobré podniky eh, v našich regionech zkrachují. Další řečník. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat komisi za její úvod. Budu stručný. Myslím si, že silniční doprava je velice konkurenceschopná oblast a je velice důležité, abychom ty, kdo neprovádí pravidla správně, napravili. Musíme tady mít eh, kvalitní subjekty, kvalitní uh, řidiče, podniky a správné, správně musíme uplatňovat nařízení 561. Samozřejmě počet kontrol stoupá, i když ne vždy tak, jak bychom si přáli a v takové kvalitě. Ta kontrola musí být vylepšena a samozřejmě musíme také stíhat ty, kteří jsou pozadu a neplní ty podmínky a pravidla. Systémy postihů samozřejmě jsou velice odlišné v jednotlivých státech. Není tady někdy vůbec eh, žádné spojení mezi Eh, ekonomickým stavem dané země a mezi tímto systémem. A já doufám, že komise se pokusí to velmi rychle napravit a zharmonizovat. A mě by zajímalo, jak eh, se to chcete ujmout, jaké chcete mít iniciativy. Hovořili jste o evropské databázi, která je potřeba. Ano, souhlasím s tím, bylo by to užitečné, protože je celá řada podniků, kteří pravidla nesplňují a proto by bylo dobré, kdybychom tady měli možná i nějaké cílenější kontroly, protože potom by to mělo i lepší výsledky. Hovořili jste tady také o směrnici o pracovní době pro mobilní pracovníky, o tom už jsme dlouho hovořili. A také to, že do toho spadají samostatně výdělečné činné subjekty. A mě by zajímalo, jestli komise uh, chce zohledňovat také to, jestli to je u členských států opravdu prováděno, jestli to chce kontrolovat. A potom poslední věc. V Bílé knize jsem se dočetl, že existuje nebo má existovat sociální kodex chování pro silniční dopravu, eh, týkalo se také sociálního dialogu a tak dále. A mě by zajímalo, kdy s tím tak zhruba můžeme počítat a co vše to bude obsahovat. To jsou mé otázky. Zároveň bych se chtěl omluvit, že musím odejít sál, ale jsou tady mý kolegové a ty na to odpoví. Paní Meissner, děkuji, pane předsedom. Já bych zmínila čtyři věci. První věc se týká doby řízení a doby odpočinku. Pod 50 eh, kilometrů se to nemusí dodržovat a já si myslím, že tady už delší dobu je potřeba něco udělat. Víme už dlouhou dobu, že pro malé a malé provozovatele by to mělo eh, zvýšit na 150 kilometrů. Především se to týká těch, kteří používají nějaká lehká vozidla, užitková. A Někdy je to tak, že jsou tady přeshraniční zakázky a nějaký malíř třeba musí tady jezdit 60 až 70 kilometrů a to znamená, že pak už by si musel opatřit takové zařízení na to nebo tachograf a to, to na něj nesedí, takže už několik let to chceme přepracovat. Já jsem se na to ptala, mezi tím se to mění a to je dobře, protože také pokud jde o Evropu 2020, tak chceme malým provozovatelům, malým živnostníkům život usnadňovat, protože vlastně to řízení ani není hlavní jejich činnost. Potom eh, samostatně eh, činné subjekty, tady je to zpráva Bauer a my jsme přesvědčeni, že je samozřejmě důležité, aby doby řízení byly kontrolovány také kvůli bezpečnosti provozu. A ono se to samozřejmě kontroluje, protože tady máme digitální tachograf, ale pokud potom eh, ti lidé dělají ještě něco soukromně, eh, třeba i nějakou administrativu nebo co dělají, tak eh, tady by to mělo zůstat na úvaze každého jednotlivce. A myslím si, že pokud jde o ty samostatně vydělečně činné subjekty, tak by se to mělo změnit. Potom e, další věc. Na evropské úrovni jsme hovořili o e, narušení hospodářské soutěže a když to zjistíme a je možné na to prakticky poukázat, tak bychom to měli také odstraňovat. To je teď e, moje vlastní formulace, ale myslím si, že tímto směrem bychom měli jednat a komise Eh, nebo budeme vděční komisi za návrhy. Poslední věc, hovořili jste o tom, že členské státy to neprovádí správným způsobem, ale to je samozřejmě sporné, protože členské státy to odsouhlasili v radě a teď se toho sami nedrží, toho, co si sami stanovili. To se stává často. A komise tady řek, říkala, že bychom se měli zaměřit na ty, kde dochází k obzvláště mnoha přestupkům a potom bychom možná měli zjednodušit nějaké dokumenty, tak aby to zjednodušilo lidem život a zjednodušili by se i vlastně uh, ty kontroly. Pan Kramer, děkuji za zprávu jde především o bezpečnost na silnicích a já si myslím, že tady by se neměly dělat žádné rozdíly mezi tím, jestli je to nějaká samostatně vydělečná osoba. Bezpečnost platí na, pro všechny. Když mě zraní nějaké takové vozidlo, tak je úplně jedno, jestli to byl samostatně vydělečně činný subjekt nebo ne. Ty důsledky jsou potom stejné a pravidla musí platit pro všechny. Já si to všechno uvědomuji. Uh, a zabudovat techograf do takových eh, menších vozidel, to není eh, narušení hospodářské soutěže. Já si myslím, že hm, tady se to nemusí měnit, protože to už vlastně probíhá. Pokud jde o kontroly, tak eh, pan Matěj tady hovořil o tom, že v jeho zemi se vlastně se nedodržují ty 2%, které jsme tady stanovili. A mě by zajímalo, co na to komise, protože ona je strážkyně smluv a tady jsou pravidla porušována. A co s tím uděláte? Já očekávám minimálně to, že každý rok budeme mít statistické údaje, kde se na to poukáže, nebo kde uvidíme, jak to vypadá. Chci vědět, co se v jednotlivé zemi děje, jestli dochází k nějakým změnám, musíme to dokumentovat, aby to bylo vysledovatelné potom vás podpoří i parlament a potom musíte být aktivní. Nejenom tady podávat zprávy o tom, jaké to je, ale je také důležité, co vy tady vlastně děláte pro to, aby se to zlepšilo. Takže vaše odpověď by mě velice zajímala. Dnes dopoledne jsme u snídaně diskutovali o silniční bezpečnosti a rozhodující věc tady je únava. Samozřejmě dochází k překračování rychlosti, požívání alkoholu, drog, ale potom samozřejmě také únava, protože vzdálenosti se stále prodlužují, řídí se delší dobu a únava tady hraje důležitou roli a kontroly jsou tady nutné, protože jinak to nemá smysl. Můžeme tady mít i ty nejpřísnější zákony, pokud je nebudeme kontrolovat, nikdo je dodržovat nebude. Pokud jde o parkovací místa, ano, máme jich málo, to vím také. Ale eh, až tady budeme mít gigalinery, tak eh, Tady bude ještě méně parkovacích míst, protože ten prostor eh, se tady využívá více a kdo chce mít více parkovišť, kdo si stěžuje na eh, tuto situaci, tak si si nesmí přát eh, ty Gigalikery, protože ty tu situaci ještě zhorší. Vypínat tachograf, že je to tak jednoduché, je na to nějaký návod? Já vím, že taxikáři s tím také různě čachrují, protože eh, tam to vypadá, jako kdyby snad celou dobu couvali, nebo když se člověk potom podívá na roční uh, údaje. Mě by zajímalo, jak to chcete kontrolovat, jak proti tomu chcete zakročit, aby byly vypínány tachografy. Pan Pan. Děkuji, pane předsedo. Já určitě nebudu tedy eh, opakovat nic z toho, co už bylo řečeno. Uh, když my jsme se zabývali eh, tímto problémem před mnoha lety, já jsem byl naprosto proti evropské legislativě v této oblasti a nezměnil jsem názor. A to ze dvou důvodů. Za prvé, objem byrokracie, eh, který eh, tato legislativa způsobuje. Vy jako Brit víte, pane předsedu, že Eh, tyto předpisy zodpovídají za eh, větší negativní publicitu pro EU ve Velké Británii než eh, zakřivení banánu. A já jsem dnes dopoledne naslouchal velice zdlouhavou prezentaci představitelů komise a ptám se, na jaké planetě ti lidé žijí je jasné, že nevědí vůbec nic o praktické implementaci a o problémech, které takto způsobují zejména malým podnikům, OSVČ a tak dále. Jestliže tyto, respektive když tyto návrhy eh, se projednávaly, já jsem si udělal takový výzkum. Eh, já mám ve svém konstituenci důležité eh, logistické středisko, a e, v této, tato oblast se dotýká zhruba 300 podniků e, v mém volebním okrsku. Já jsem tehdy varoval, že e, tyto regulace neustále přidávala byrokracii a přetěžovala podniky. A co vidíme teď? Teď se volá ještě pro tuší a pro více regulaci. To je naprostý nesmysl. Je skutečně čas zástupci z direktorátu Employment říkali, co se dá udělat, jaká revize je vhodná a já jim tady mohu něco navrhnout. Jednoduše a prostě zjednodušení a flexibilita. Zjednodušte byrokratický, byrokratickou zátěž zejména na OSVČ a malé podniky a buďte flexibilnější k tomu, co skutečně je třeba, aby se s tím problémem něco udělalo. Protože pokud budeme dále stejnou cestou, jak jdeme, budeme řešit problémy, které neexistují. A tohle to já doporučuji Evropské komise. Prosím vás, podívejme se zásadně na to, čím brzdíme podniky v růstu a čím brzdíme aktivitu lidí. Protože eh, to přece chceme, aby lidé mohli pracovat a mohli by pracovat eh, tak, jak chtějí a přitom eh, docílit přiměřeného zisku. Děkuji, pan Beck. Ja, vielen Dank, Herr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 Tak zdá se, že by to mohlo fungovat. Eh, pokud se kontrol v podnicích týče, k tomu si říci, že dříve eh, taky jsme znali eh, případ Kralovec a nikdo se s ním nic nedělal. Ve zprávě se nehovoří o pracovních podmínkách. Tady se soustředujeme výhradně na silniční dopravu a já se ptám, proč, když je to otázka jak dopravy, tak zaměstnanosti. My tady máme přeshraniční dohodu pro dopravu železniční, tím se zabývají také, respektive bylo co si dohodnuto v rámci sociálního partnerství, ale moc se to nedodržuje. Když hovoříme o eh, konkurenčních podmínkách, tak skutečně existuje eh, konkurence mezi železnicí a silnicí a jestliže kontrolujeme dopravu na silnici, musíme kontrolovat také pracovní podmínky strojvůdců na železnici. Já si myslím, že také je třeba rozšířit tyto kontroly také na vozidla pod 3,5 tuny. My eh, konstatujeme, že eh, čím dál tím více eh, podniků využívá právě těchto menších vozidel, a to se týká zejména malých a středních podniků, to je jasně. A možná, že můžeme dosah této legislativy také zlepšit, tedy takto, aby to bylo eh, na, i na kratší vzdálenosti. Eh, pak je otázka pracovníků, kteří vykonávají více zaměstnání. A toto je otázka většinou osobní dohody mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. A já si myslím, že do budoucna tady máme riziko, eh, že pokud eh, nebude dostatečně kontrolováno, je tady otázka černé práce, nebezpečí, tedy rozšíření práce na černo. Já bych skutečně byl nerad, kdybychom toto viděli. Děkuji. Ještě tři řečníci a prosím o stručnost, to by nám opravdu velice pomohlo. Protože jsme čtvrt hodiny po tedy po harmonogramu. Ehm, prosím, paní Ayala Sanders. Děkuji. Já jsem eh, se chtěla zeptat něco komise. Eh, pokud se týče toho pravidla do 15 kilometrů, eh, tady se ptají odbory, že totiž tady dochází ke zneužívání tohoto pravidla v tom smyslu, že se prostě nechává tachograf vypnutý a de facto se eh, tyto eh, dopravy, tyto eh, přepravní výkony neregistrují. Otázka je, jestli je možné to nějakým způsobem podchytit nebo poněvadž tady se ta výjimka eh, jak si systematicky zneužívá nebo nadužívá a tak jsme to nemysleli. A pokud se týče otázky nedostatečného dodržování dob odpočinku a nočního klidu, Dá se to uvést do nějaké souvislosti s řidiči z odlehlejších zemí, kteří třeba mm, zůstanou déle se zdrží na hranici, nebo je možné tady eh, něco podniknout. A další otázka je otázka policejní spolupráce eh, a eh, v souvislosti s Sabonskou dohodou. Čili jaké problémy tady komise vnímá, respektive jak je možné dosáhnout lepší spolupráce v, této, v, této, v těchto kontrolách. Děkuji, pane předsedo. Toto je debata, která si zaslouží mnohem více času. Je škoda, že ho máme tak málo. Tak je samozřejmě dobře, že od eh, Schengenu až po Vladivostok eh, platí jednotný systém pro odpočinek. Otázka je ovšem, uplatňování v praxi. Já jsem s kolegou 22. března uspořádal velké eh, slyšení zde v parlamentu. Měli jsme zde také vysoké zástupce z komise a z toho slyšení eh, jasně vyplynulo, že problém nejsou zákony, ale jejich eh, používání v praxi. Protože ti, kteří by měli uplatňovat tyto předpisy, ti jenom v letošním roce eh, zaslali 20 tisíc dotazů, eh, jak vlastně to či ono v praxi uplatnit. A to je, to je strašné. My eh, nemusíme ta pravidla znovu celá přepisovat, ale jde o to, aby jejich uplatňování bylo jednoduše a prostě jednoznačnější, aby prostě byla praktická příručka abychom to měli tak, aby to jednoduše a prostě všichni po celé Evropě byli schopni aplikovat. A e, bohužel teda pro to uplatnění v praxi to vzbuzuje ještě spoustu všelijakých dotazů. A já bych apeloval na e, komisi, aby právě na toto se soustředila. Dále, pokud se týče eh, pravidel pracovní doby pro OSVČ, no tam to prostě nejde používat. Jak chce komise stanovit co může a co nemůže dělat OSVČ večer. Může se věnovat administrativě nebo nějakým akvizicím, to, to nevím, jak by se to dalo zregulovat. My jsme v minulosti se tady dopustili řady chyb a bylo by dobré, kdyby komise si ještě jednou rozmyslela a podívala se na tento podivný předpis a e, prostě e, zrušila tam ty části, které jsou naprosto nesmyslné. Je třeba si přiznat, že v Evropě jsme e, dopustili určité chyby. To. Pokud to dokážeme, tak to bude určitě v pořádku. Čili pro OSVČ toto prostě uplatňovat nemůžeme. Dále, v Bílé knize zasnělo, že je to téma, o kterém se musíme bavit dále. A to skutečně je třeba se té praktické aplikaci zabývat mij willen aansluiten bij wat, wat Peter heeft gezegd. Ja, bych chtěl navázat na to, co právě řekl Peter. Samozřejmě je obtížné eh, dohlížet nad eh, odpočinkem a dobou řízení. Máme zde celou řadu Eh, kamionů, které eh, parkují na kraji silnice, protože se snaží dodržovat pravidla. Souhlasím s tím, co Petr řekl. Pokud eh, zde budeme mít tu komplikovanou směrnici a poté se ještě budeme snažit o to, aby OSVČ byly kontrolováni mimo dobu řízení, myslím si, že to bude velký problém. A to je chyba, kterou neudělala komise, ale parlament. Komise něco takového ve svém návrhu neměla, nicméně parlament řekl, že je třeba kontrolovat také OSVČ. Já jsem principiálně proti, protože to znamená, že se budeme eh, míchat do soukromého života lidí a jako Evropská unie něco takového dělat nesmíme. Myslím si, že my jako parlament bychom tuto chybu měli opět opravit. Nevím, jestli budou mít většinu, ale kolega Krámer, ten už zde není, řekl, že to pro všechny musí být stejné. To znamená doba řízení a doba odpočinku, ano, ale cokoliv jiného se nás netýká. A pokud eh, zaměstnaný řidič chce jít večer tancovat, nikdo ho kontrolovat nebude. Může být druhý den e, unavený, může nastoupit a řídit e, unavený, ale něco takového my regulovat nemůžeme. Já si myslím, že musíme opravit tuto chybu, kterou jsme učinili. E, nás zde není komise, nicméně by bylo dobré, kdyby o tom komise hovořila. Děkuji. A pan Silva, pan Pascal může, mohou reagovat, budu ale přísný, pokud jde o čas. Omlouvám se, pokud bude třeba odpovědět dlouze, tak bych vás chtěl požádat, abyste to udělali písemně. A máme, jsme dvě minuty pozadu, takže nejdříve pan Silva. Jenom dvě otázky. Aplikace legislativy na malé a střední podniky a OSVČ. Obecná směrnice o pracovní době se netýká OSVČ, to je jasné. Pokud je o malé a střední podniky, ano, uvědomuje si potřebu eh, zjednodušit pravidla, aby mohla být aplikována na malé a střední podniky. Eh, některá řešení, která jsme navrhla sociálním partnerům v rámci celkového přístupu, zahrnují také změny které by zavedly větší flexibilitu, například rozšíření referenčního období na počítání týdenní pracovní doby. To je něco, o co malé a střední podniky dlouho žádaly. Nicméně, toto je směrnice týkající se bezpečnosti a zdraví a při práci. To je naprosto zásadní věc a týká se všech pracovníků, ať už pracují pro malou, malý nebo velký podnik. Ale samozřejmě je zde určitá možnost flexibility a my se o to budeme snažit. Pokud jde o pracovníky v MHD, pracovníky, kteří pracují na vzdálenosti nižší než 50 kilometrů. Tito pracovníci nemají tachografy. Tito, na tyto pracovníky se ta obec, vztahuje ta obecná směrnice o pracovní době. Problém je, že tato směrnice Eh, kvantifikovala například eh, dobu odpočinku s výjimkou těchto pracovníků. Eh, na tyto pracovníky se nevztahuje doba odpočinku a práce v noci, ta pravidla. A to znamená, že členské státy zde mají velký manévrovací prostor. Slyšeli jsme, že v některých členských státech tito pracovníci nejsou dostatečně chráněni. Jsou to řidiči MHD. Tito řidiči někdy musí řídit 6, 7, 8 hodin, aniž by měli skutečnou přestávku nebo odpočinek. My jsme se na některé tyto stížnosti podívali a doposud jsme neidentifikovali jasný případ porušování legislativy. Jsou zde některé případy, které jsou ale stále ještě otevřené. Není zde tedy problém s implementací, ale je zde spíše problém s aplikací pravidla které není nějak kvantifikováno, pokud je o práci v noci nebo o odpočinek u těchto osob. Nicméně jsme prošetřovali některé eh, případy a eh, zatím se neukázalo, že by zde docházelo k porušování. Další řečník za komisi. Já budu velice stručný. A pokud eh, neuslyšíte odpověď na svoji otázku, kontaktujte mě nebo mé pracovníky. A pokud jde o harmonizaci eh, postihů, eh, já bych zde nechtěl nějak přehánět otázku interpretace. Já si myslím, že chápání pravidel je plus minus podobné v Evropské unii a ten výbor, který jsem zmínil na začátku, se snaží o harmonici. My vydáváme dokumenty obsahující pokyny pro interpretaci a odpovídáme na specifické otázky týkající se interpretace pravidel o době řízení a o době odpočinku. Samozřejmě jsme omezeni smlouvami, nicméně máme pravidla týkající se kategorizace porušování podle závažnosti. Myslím, že to zmínil pan Kramer nebo paní Meissner. Máme databázy týkající se přestupků nebo porušování pravidel. tato databáze eh, se snaží usnadňovat eh, balíček eh, o silniční dopravě, který parlament schválil, myslím, před rokem. A vydáváme všechny tyto zprávy. Samozřejmě Některé členské státy nedodržují závazky, závazky týkající se podávání informací, nebo pokud neaplikují eh, správně směrnici, samozřejmě neváháme a zahájíme proti nim eh, řízení pro eh, porušování. Další bod se týkal byrokratické zátěže další a další regulace toho, že směrnice o pracovní době byla, by mohla být rozšířená na OSVČ, nebo byla rozšířena na OSVČ. Komise navrhovala vyjmutí OSVČ ze směrnice o pracovní době, ale parlament chtěl o SVČ zahrnout, takže prosím vás, eh, neobvinujte komisi eh, z této nadměrné regulace. Toto je případ, kde jsme se snažili vyhnout zpřísňování pravidel. Chtěli jsme pouze zajistit to, aby eh, pravidla byla dodržována odpovídajícím způsobem, a to je odpovědnost členských států. Chceme zajistit bezpečnost na silnicích a zároveň chceme eh, spravedlivou hospodářskou soutěž. Pokud ne, ne nemáme společnou evropskou legislativu, pokud je o sociální eh, dimenzi eh, dálkové dopravy. Něco takového znamená, že potom existuje 27 různých legislativ nebo to by znamenalo. Takže eh, společná pravidla mají velkou výhodu. Zavedení digitálního tachografu došlo eh, k omezení na až 500 milionů nákladů na až na 500 milionů eur. Dále zde padla otázka na parkování nákladních automobilů. My jsme provedli celou řadu pilotních projektů, které vedly a k, k vytvoření eh, referenčních podmínek pro parkoviště, pro bezpečná parkoviště celé Evropské unii. Já bych mohl odpovědět na celou řadu dalších otázek, nicméně už nemáme dostatek času. Mnohokrát děkuji komisi. Máte pravdu, že to byl parlament, kdo trval na zahrnutí OSVČ a podle mého názoru to bylo správné. A druhá otázka, bezpečná parkoviště. Já jsem vždy pro bezpečná parkoviště a proto, abych bylo více. Někdy a jde ale někdy ale problém s tím, že lidé nechtějí mít hned za eh, zahradou někdo, no, nebo někde ve své blízkosti eh, takováto parkoviště, to je nejmenším situace ve Velké Británii. Mnohokrát děkuji. Dalším bodem na pořadu jednání je zpráva pana Fleckensteina o nařízení, kterým se zřizuje Evropská agentura pro národní, námořní bezpečnost. Takže pan Fleckenstein, prosím, dvě minuty, byl bych vám vděčný. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, tento výbor už velmi často no, se pochválně zmínil o agentuře EMSA v březnu 2003 zahájila tato agentura svou práci a e, nařízení, které ji upravuje, bylo třikrát změněno od té doby. Nejnovější návrh by měl přijít někdy později, nebo měli bychom se nad ním více rozvažovat. Cílem je upřesnit současné úlohy této agentury a rozšířit její aktivitu na nové oblasti. Vypracování tohoto návrhu vychází z hlasování eh, aktérů MC v roce 2008 z externího posouzení agentury EMSA, z posouzení dopadů komise a odráží se zde také pětiletá strategie agentury kde vlastně eh, to schválili zástupci všech členských států, tedy správní rada této agentury. Hmm, myslím si, že tato agentura nabízí různé operativní služby, které významně přispívají nebo by mohly přispívat eh, k některým eh, dalším evropským úkolům, například námořní dohled v rámci integrované námořní politiky Evropské unie uplatňování údajů EMZY nebo údaje EMZY mohou být využity k tomu, aby se zjistilo, jaké dopady má námořní doprava na životní prostředí. Myslím si, že je možné ty údaje využít ještě lépe, než jsme je využívali dosud. Pracujeme na základě různých zpráv, které nám zatím ukazovaly cestu. Máme tady zprávu pana de, de Grandese. A v tomto legislativním období. Tady máme zprávu paní Wortmann Kohl, kde jde o znečišťování moří a jde také o otázku pobřežní, eh, pobřežních hlídek. Jde také o eh, ohlašování formalit, ohlašovacích formality lodí. A eh, dále je tady zpráva paní Gezine Meissnerové o integrované námořní politice a jde také například o případy škod způsobených unikem ropy. Evropský parlament 7. října 2010 eh, dospěl k názoru, že mandát agentury EMSA by měl být rozšířen z plavidel i na zařízení na volném moři. A mělo by se to odrazit také v rozpočtu a v počtu zaměstnanců agentury EMSA. Víme, že v těchto otázkách rada má velice restriktivní přístup a jednání v radě nám nedává příliš naděje na to, že by agentura mohla být rozšířena tak, jak si přejeme. Přesto si myslím, že návrh komise v mnoha bodech obsahuje dobré věci. Uvedu několik příkladů. Jde o ochranu životního prostředí a nakládání s ropnými skvrnami, tak, eh, nebo z úniky ropy, tak eh, to by se mělo stahovat také na plat, ropné vrtné plošiny a já si myslím, že to je pravda, že s tím můžeme souhlasit. Ovšem musím si položit otázku, jestli bychom se neměli zamýšlet nad tím, že nemůže jít pouze o to, aby se efektivně odstraňovaly ropné skvrny, pokud ti dojde k neštěstí, ale musíme usilovat i o to, abychom tady měli i dobrou prevenci. Alespoň bychom se nad prevencí měli zamyslet. Druhá věc. Myslím si, že je velice žádoucí to, co tady komise navrhla, tedy je třeba vylepšit technickou spolupráci se sousedními zeměmi, protože pokud k takové ropné katastrofě dojde v sousední zemi, tak samozřejmě se to dotkne i našich pobřeží. Třetí věc. Náš výbor už dlouho podporuje myšlenku jednotného námořního prostoru, evropského námořního prostoru pro eh, přepravu zboží a cestujících, aby tady nebyly žádné velké formality, které by ho stěžovaly. A Tady samozřejmě by to mohlo být zjednodušeno také tím, že bychom využili do, dohledové systémy EMSI, usnadnilo by se celní řízení a bylo by to ekologičtější a zabránilo by se nějakým eh, zbytečným celním postupům. Myslím si, že tady mohou být eh, úspory z rozsahu, protože na jedné straně EMSA podporuje komisi v inspekcích odstraňování možných rizik na lodích, příslušných eh, podnicích nebo organizacích. Ovšem přístavy a přístavní zařízení zkoumají komi- eh, inspektoři komise samotné. A protože to vše vyplývá ze stejného nařízení, tak si myslím, že tady bychom také to mohli nějakým způsobem zjednodušit. Chtěl bych zmínit ještě dvě důležité věci. Jednak mám tady otázku, jestli EMSA, pokud jde o certifikaci, nedosáhne úspor z rozsahu eh, tím, eh, kdyby se tady ty věci více propojily. A za druhé jde o úlohu eh, této agentury, pokud jde o osvědčení pro námořníky a pro, pokud jde o jejich školení, protože EMSA tady samozřejmě navštěvuje nejednu, nejrůznější školy na celém světě, které se zabývají Eh, přípravou námořních pracovníků a kontrole, jestli je to v souladu s našimi pravidly. Já si myslím, že EMSA by nám tady také mohla pomoci v takových případech, jako jsou eh, důsledky úmluvy o práci na moři. Už proběhly první diskuze zpravodaje se stínovými zpravodaji a například ECR tady má zcela jiný názor, ale jinak všichni ostatní zhruba souhlasí s cílem naší práce. Samozřejmě ráda tady má svůj postoj a je jasné, že budeme potřebovat výraznou většinu, to znamená, že v těch jednotlivých otázkách budeme muset být ochotni přistoupit na kompromisy, tak, abychom využili všechny možnosti, které tady jsou a zároveň zohlednili vše, co je nutné, ale zároveň samozřejmě musíme být realističtí, aby jsme to vůbec prosadili oproti radě. Je tady dobrá vůle a pan de Grandes tady má velké zkušenosti a jsem velice rád, že nám slíbil svou pomoc. Um, Děkuji vám, pane Frankensteine. Nyní máme devět eh, přihlášených do debaty a prosím vás o stručnost, to by nám velmi pomohlo v našem skluzu. Takže nový zpravodajové, kdyby se pokryli se třemi minutami každý a ostatní se dvěma minutami. Nyní pan de Grandes Pascal. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu zpravodaji Fleckensteinové. On to vlastně eh, sám řekl, že otevřeně a intenzivně pracoval se stínovými zpravodaji a vypracoval pracovní dokument eh, jako východisko ke shodě. Situace je obtížná. Víte, že rada zaujala velice nepružné stanovisko, má mnoho eh, námitek proti tomu, aby se této nové agentuře předávala řada úkolů. V prosinci pan de Reuter, pan ředitel, eh, byl zde a mimo jiné řekl, že s rozpočtem 3,9 milionů si nebude moci dovolit více personálu. Čili, že je to pro ně příliš eh, těžký úkol a eh, bude třeba hledat široký, široký konsensus v mnoha věcech. Některé frakce nicméně eh, mají ve své povaze se zabývat určitými problémy, zatímco jiné frakce se k tomu staví eh, jinak. Če, eh, správní rada nicméně zaujala poměrně drastické stanovisko. Prostě mělo by se eh, rozhodovat komitologicky. Jsou proti návrhu, jsou také těmi, kdo chtějí provádět inspekce prostřednictvím členských zemí a eh, chtěli by, aby některé úkoly MSI se ani, ani nepodléhaly kontrole komise. Samozřejmě eh, je to obtížné, nicméně je nutné najít zlatou střední cestu a parlament by měl hledat střední cestu mezi příliš ambiciozním návrhem komise a na druhé straně mezi pozicí rady, která je spíše pro omezování, brždění a tak dále. No prostě je třeba ponechat agentuře přiměřený prostor, aby byla schopna pracovat. A jestliže se nám to podaří, pak máme otevřenou cestu eh, k tomu, aby to mělo přínos No, času není eh, mnoho, ale eh, kromě toho mám určité pochybnosti, zda je vhodné zacházet tak daleko, pokud se týče přidělování úkolů. Pokud se týče certifikace, tak eh, to je obtížné. Už víme, že v Americe s tím byly potíže při vzájemném ustávání stále to ještě není zcela implementováno a některé třetí země se pokoušejí záležitost rozmělňovat, rozředěvat, aby se de facto nic nového nedělo. Ale něco se stát musí. Velká Británie, Kypr a Dánsko nesouhlasí s tím, aby se kontrolovaly eh, mobilní zařízení na plyn a ropu ze strany EMSI. Nicméně události v Mexickém zálivu ukázaly, že tato kontrola je nutná. že Prostě někdo to kontrolovat musí. A kromě toho by se dalo říci, že to, co se nyní uplatňuje u lodí, to znamená eh, jednání, které je buď eh, přímo eh, trestné, anebo nedbalostní, takže jednoduše prostě s tím je taky třeba něco dělat. Dobře, já už to nebudu dále rozvádět. Myslím si, že zpravodaj nastavil správný směr, všichni se víceméně shodujeme, no a teď musíme zde v parlamentu najít eh, způsob, jak eh, obhájit EMZU a také sebe samé proti příliš eh, nepružnému postoji rady. Děkuji, paní Bilbao. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také panu Fleckensteinovi za odhalení své metodiky. Chtěla bych eh, připomenout, že eh, tato agentura vznikla uprostřed krize, to se týkalo Eriky, eh, to bylo v souvislosti s tragedií z roku 2003 a od té doby se došlo ke třem změnám a také tady hrála role, roli krize prestiže. Jde o to, abychom úkoly EMZY definovali lépe. Je třeba si připomenout, že proběhl externí audit EMSI, eh, proběhl posouzení dopadu, měli jsme tady námořní balíček, v roce 2010 jsme přijali rezoluci, to se týkalo i hlavní sezóny a tak dále. No a dá se říci, že náš výbor už dlouho pracuje na to, aby se vytvořil společný evropský prostor pro námořní politiku. A jestliže chceme tedy rozšířit EMSu, je to správně. Je to de facto iniciativa, která se opírá o naše opakovaná, opakované požadavky a tady musíme být konzistentní. Co vlastně znamená takové rozšíření kompetencí agentury EMSA? my de facto musíme se zasazovat o to, aby EMSA hrála roli ve výzkumných akademických projektech, prostě aby šlo o prestižní vzdělávací agenturu, mimo jiné tedy. No a pokud Samozřejmě jde o ochranu pobřeží nebo pobřežní stráž a já jsem také pro zahrnutí eh, ropných a plynových platform. Čili já jsem pro společný námořní prostor pro Evropu, který bude integrován, který bude efektivní. Nesmíme připustit, aby se Eh, na krize pouze reagovalo. Eh, EMSu nemůžeme měnit vždycky, jenom když nastane nějaká krize. A proto si myslím, že ví, tedy vítám tuto iniciativu, ale myslím si, že stejně důležité je posouzení dopadů nejenom, eh, jaké by měla vytvoření Evropské pobřežní stráže, ale také vytvoření třeba sítě evropských škol, pro takovou tu službu a tak dále. Prostě eh, posoudit, eh, jaký by byl přínos Evropy a jak by bylo možné to všechno integrovat do jedné sítě. Myslím, že se musíme eh, takto shodnout, ale de facto my se musíme zasazovat pro, o více Evropy v evropských projektech a e, jednoduše a prostě se e, rada snaží udržet si kompetence, nikomu je nedat. Pan Taylor, my e, v zásadě podporujeme ten směr tohoto pracovního dokumentu a také rozšíření jejich pravomoci do oblasti, kde by to mělo účinek a kde by nedocházelo k duplikacím. Nicméně, uznáváme, že je třeba sladit odpovědnost a zdroje pro EMSO. Pan Fleckenstein eh, se ptal eh, stínových zpravodajů, jaké by měly být, respektive si souhlasíme s jeho prioritami. A my jsme pro posílenou ochranu pobřežních vod proti škodám eh, s nakládáním s plynem a s ropou. Dále jsme pro posílení státní kontroly v přístavech, pro eh, sdílení eh, osvědčených praktik a posílený dohled, poněvadž my zatím opravdu máme málo dat o ekologičnosti. Dále bychom si tam také přáli eh, lepší dohled nad plavidly, zejména plavidly, eh, které mají nebezpečné nebo znečišťující náklady. Prostě to by byla otázka eh, sítě bezpečné moře. A samozřejmě s tím souvisí certifikace plavidel, které tedy ze strany agentury, která by byla nezávislá na vlivu český zemí. Děkuji, pan Van Dalen. Pane předsedo, já bych chtěl potrhnout, že práce MSI je každopádně důležitá a že MSA je de facto jedna z těch lépe fungujících agentur v EU. To chci zdůraznit. Současně s tím všem je třeba říci, že slabina Evropy a parlamentu eh, spočívá v tom, že se neustále tvrdí, že potřebujeme více Evropy. Ovšem eh, málo se ptáme, jestli skutečně je to nutné posilovat Evropu, nebo zda situace už je dostatečná. A zda bychom měli spíše eh, posilovat účinnost vždycky slyšíme, že nejde o účinnost, že potřebujeme více Evropy a všechno bude samo od sebe lepší. No myslím si, že to je poněkud naivní, poněvadž když se podívám na, eh, na vrch komise, tak musím říct, že mně připadá naprosto nesrozumitelný eh, a tedy opravdu nevím, proč všechno má být v kompetenci EMSEN. Třeba Eh, ta eh, vnitrokontinentální doprava, eh, proč by měla spadat pod EMSu? Já myslím, že ten, kdo to chce, tak příliš jak si mm, vykazuje nedostatečné porozumění problematiky. Protože na to máme instituci ve Štrasburku, která může pokračovat ve své práci. A pokud by tyto kompetence měly být přesunuty pod EMSu, tak to opravdu nevím. Dále otázka eh, kontroly ústavu, eh, pardon, přístavu. Ani to nemusí spadat pod EMSu. Dítě, my máme pařížskou dohodu, ta se zabývá kontrolou přístavu a tam to funguje přece výborně. Čili není důvod to předávat MZ. To by skutečně vedlo ke zmatkům a komplikacím, protože my skutečně už máme fungující instance. Třetí příklad. Jsou tady ještě další body, například vzdělávání a tak dále. Ano, eh, možná, že už eh, jaksi eh, i mladí lidé se mohou snít o tom, že se budou živit tady v námořní dopravě, ale já si stejně myslím, že to vzdělávání nemá spát po temsu. Proč? Pan zpravodaj říká, že tady naše frakce opravdu je velice kritická vůči eh, současnému směru, současnému tónu. A mě tedy skutečně překvapuje, proč se tady volá po eh, posilování Evropy. Přece ta námořní eh, doprava funguje dobře, EMSA funguje dobře tak, jak je. Takže prostě ty tři body, mm, které jsem, o kterých jsem tady mluvil, by neměly spadat pod EMSu. Pan Rike na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Budu se snažit být co nejstručnějším. Chtěl bych říct, že je nás tady mnoho, kteří chceme více Evropy a myslíme si, že, Evrop, že agentury jsou právě krokem k integraci v Evropě, ale myslím si, že je tady určitý problém v povaze těchto návrhů. E, tato agentura je především zaměřena na bezpečnost a na nic jiného. Rozšíření její zodpovědnosti by potom změnilo samotnou povahu této agentury. A kdybychom ji změnili, tak by bezpečnost určitě nebyla posílena, spíše by byla oslabena. Tady se navrhuje rozšíření pravomocí, ale není to dobře definováno. Je tady celý seznam, eh, který se týká eh, prostoru bez hranic, klimatické změny, potenciální legislativa a tak dále. Takže je to takový rozsáhlý, těžko kontrolovatelný systém, kde vznikají nové pravomoce a ovlivňuje to i vlastně působnost té agentury. A jsou tady určité návrhy, eh, které narušují různé pravomoce států, například nějaké kontrolní a tak dále. A proto rada váhala, s, eh, pokud jde o postoj k tomuto návrhu. Další příklad, platformy. Já si myslím, že po katastrofě v Mexickém zálivu eh, každý chtěl lépe kontrolovat platformy a tato Agentura je samozřejmě bezpečnostní agenturou, takže může v takovém případě zasáhnout, ale platformy nejsou eh, pouze námořními zařízeními, ale vlastně i důlním zařízením nebo těžařským zařízením a proto jsou tady jiné předpisy, které na to eh, mají vliv. Potom je tady eh, snaha změnit zprávu této agentury a já jsem proti tomu, aby Eh, ředitel už eh, nebyl podřízen správní radě a aby se tam změnily nějakým způsobem eh, ty zodpovědnosti, aby vlastně mě tam nebyl už podřízen té správní radě, to by bylo problematické. A dále, kdybychom změnili povahu agentury, tak by rozsah působnosti byl méně definovaný, změnila by se zpráva a to by nebylo dobré. Máme tady snahu vylepšit evropskou integraci snažíme a zatím se snažíme rozšířit její pravomoce, pravomoce té agentury, ale já se obávám, že to by naopak její aktivitu rozdrobilo a že vlastně ty pravomoce, že by to uškodilo té situaci. Eh, paní Meissner, Děkuji, pane předsedo. Já nemohu, nemusím hovořit dvě minuty. to se zpráva celkově líbí, protože tam je mnoho věcí, které už jsme říkali i u jiných záležitostí. Já tady zmíním sama jenom dvě důležité věci. Jednak ochrana životního prostředí. Myslím si, že tady by mělo smysl, aby agentura měla větší pravomoce, potom e, společná e, pobřežní hlídka. Já si myslím, že to by bylo dobré. A teď musíme jenom proskoumat, eh, jak budeme hlasovat, ale obecně velice děkujeme. Pan, děkuji panu Fleckensteinovi za jeho práci. Děkuji. Foster, two minutes, please. Paní Foster, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. děkuji také zpravodaji. Já bych souhlasila s kolegy, s panem Rikem a s panem Fandálanem. Myslím si, že musíme být velice opatrní a nevzdalit se od té role, kterou má EMSA hrát. Když jsme eh, se dohodli, že vytvoříme Evropskou agenturu pro námořní bezpečnost, myslím, že jsme si byli vědomi toho, že eh, rozšířit rozsah, aby nevedlo k větší efektivitě a k nižším nákladům, eh, protože poté dochází k duplikaci a ztrácí se ten hlavní cíl takovýchto agentur. Já si myslím, že EMSA odvedla velice dobrou práci a byla vytvořena pro dobrý účel. Ale pokud jde o její kompetence, myslím si, že se nad tím musíme skutečně řádně zamyslet. Kolegové už zmínili otázku um, ropných a plynných plošin. a EMSA zde nemá žádné kompetence. Já si nemyslím, že by zde kompetence měla mít, pokud jde o ropné a plynové plošiny. Myslím si, že si musíme uvědomit, že tyto plošiny musí dodržovat mezinárodní úmluvy, ať je to SOLAS nebo eh, ať už to jsou eh, jiná zařízení. Takže máme zde určité úmluvy a myslím si, že bychom měli být eh, optimističtí, protože máme nejpřísnější normy, pokud jde o těžbu na volném moři v, na celém světě, především pokud jde o zařízení v Severním moři. Takže e, já myslím, že pokud jde o tu a pobřežní, Evropskou pobřežní stráž, zde existují různé názory, já bych to spíše nepodpořila. E, musíme být opatrní Některé věci ale podpořit můžeme. Poslední věc, kterou bych chtěla říct, pane předsedo, je rozpočet. Samozřejmě vždycky nakonec jde o peníze. A pokud jde o nás, jakékoliv navýšení rozpočtu musí od někud eh, přijít. A já si nemyslím, že zde jsou nějaké eh, nové peníze, že byste měli být využít, využity nějaké nové peníze. Pan Kuhn, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu Fleckensteinovi, panu de Grandesovi. Děkuji za vaše zprávy. Myslím, že nám to ukázalo, že v oblasti námořní bezpečnosti, pokud jde o kontroly, už máme určité úrovně. Především zde máme národní úroveň. Ať už eh, se jedná o prosazování předpisů IMO nebo boj proti terorismu, ať už je to kodex ASPO nebo um, ať už to jsou další dohody. Všechno toto se prosazuje. Nicméně vždy, pokud jde o evropské vody, jednotlivé úřady um, hned poukazují na to, že je třeba přeskoumat kompetenci. A přesně to v případě eh, katastrofy Erika bylo problematické. Já si myslím, že je to skoro, skoro podobné, jako pokud jde o bezpečnost eh, silniční dopravy. Máme národní úřady a evropský úřad. A, eh, pokud jde o námořní oblast, často se přesouvá kompetence na, nebo odpovědnost na úroveň Evropy, ačkoliv zde nejsou odpovídající kompetence. V jednotlivých eh, členských zemích eh, jsou eh, odpovídající úřady. Je zde v Německu je pobřežní stráž, je zde také policie. Každá země v mořích má své vlastní orgány. Ale já si myslím, že to není správné. Je třeba, abychom zdroje nějakým způsobem spojili. Myslím si, že pokud eh, spojíme zdroje, pokud eh, začneme vyměňovat informace efektivněji, myslím si, že tím můžeme eh, velmi profitovat. Z toho můžeme potom velmi profitovat. Ještě než dám slovo dalšímu řečníkovi, chtěl bych podpořit to, co řekl pan Kuhn. Já jsem eh, byl v tom výboru týkající se vyšetřovacím výboru, eh, pokud je o prestiž a zároveň si pamatuji případ Erika a tam byl francouzský prezident, který říkal, eh, že potřebujeme evropskou akci. Nicméně Francie nepodepsala to, co už bylo dohodnuto. Je zde tedy tento problém, že když se eh, něco pokazí, očekává se, že to Evropa bude řešit, že Evropa něco udělá, když eh, dojde k nějaké katastrofě. Nicméně eh, ve chvíli, kdy se lidi sednou ke stolu, členské státy nakonec odmítnout, odmítnou dát Evropě kompetenci. kompetenci. Eh, já si nemyslím, že by Evropa měla dělat všechno, ale zároveň si nemyslím, že by všechno mělo pocházet od eh, členských států. Eh, to je důvod, proč jsem v jiné zemi než někteří jiní lidé. A pane předsedo, většina z toho, co jsem chtěl říct, už byla řečena. A pokud je o tragédie Erika a Prestige, já si myslím, že jsme se od té doby pohnuli. Myslím si, že Nikdo nepopírá to, že um, tyto zkušenosti byly velice užitečné, stejně tak jako úloha EMSI. Když jsme hovořili o balíčku o námořní bezpečnosti, byla tam individuální legislativa, ve které jsme stanovovali, že některé kompetence bude mít EMSA. Ale nakonec jsme se shodli na tom, že eh, o MC se budeme bavit až v další fázi. Došlo tedy k odložení některých věcí. Tento návrh, který máme před sebou, vychází nejenom ze zkušenosti s námořním balíčkem, ale vychází také z vnitřního hodnocení programu který byl přijat eh, radou, správní radou. Myslím si, že jsou zde dvě zásadní věci. První se týká řízení. Hovoří se zde o změně eh, v řízení agentury, tak abychom se vyhli konfliktu zájmu. To je něco, co už jsme udělali v případě EASY. A dále jsme požádali o to, aby výkonný ředitel měl eh, jiné pravomoce. Zároveň jsme se snažili harmonizovat některé prvky, například to, jak by měl být volen výkonný ředitel. Pokud jde o úkoly, držíme se toho, že bezpečnost a ochrana životního prostředí jsou hlavními úkoly agentury. Nikdy jsme neřekli, že budeme nějak omezovat rozsah kompetencí agentury. Nicméně, každý si uvědomuje to, že jsme zde získali určitou expertízu díky agentuře a neby bylo dobré vytvářet něco extra eh, mimo, eh, co by mělo dělat eh, stejné věci jako už existující orgány. To se týká také toho, té myšlenky modrého pásma, otázky monitorování které jsou zásadní pro, pro vytvoření eh, jednotného evropského moře. A bylo by nesmyslné, pokud bychom eh, nějak to, co může dělat EMSA, předávali někam jinam. Je potřeba využít eh, této expertízy, kterou máme, těch peněz, které má EMSA a tyto zdroje co nejlépe využít. Dále je zde otázka Eh, vnitřních vod. Nevytváříme zde agenturu pro eh, říční dopravu. Ale eh, pokud se EMSA podívá na klasifikační společnosti, myslím si, že je možné, aby zkrátka EMSA mohla dohlížet na klasifikační společnosti, které mají na starosti jak námořní dopravu, tak říční dopravu. Zrada zároveň musí zajistit interoperabilitu mezi SafeCNet a podobnými systémy na národní úrovni. Ehm, v současné době máme v Evropě nejrůznější systémy a je třeba, aby byly kompatibilní, aby zde mohla být odpovídající ehm, logistika. Ehm, já se domnívám, že zkrátka nebudeme vytvářet žádnou agenturu pro eh, říční dopravu, ale že EMSA může eh, provádět odpovídající úkoly také v oblasti říční dopravy. Dále pokud jde o ropné plošiny, zde je třeba mít eh, nejdříve předběžnou legislativu, abychom se podívalo na to, jak je možné provádět inspekce ropných plošin. V současné době využíváme expertízy po znečištění po nějaké nehodě na ropné plošině a také v oblasti eh, následného eh, odstraňování ropných skven. Nicméně eh, se zde EMSA v současné době nesoustředí tolik na prevenci, ale to je něco, o čem budeme muset v budoucnosti také hovořit. Pan Fleckenstein chce něco dodat? Ne, ne, Ne, pane předsedo. Já jsem to vše vzal na vědomí, vypracuji návrh a potom se stínovými zpravodaji o tom budu jednat a potom se opět vrátíme do tohoto výboru. Děkuji. Plán je návrh zprávy v červnu, pozměňovací návrhy 29. června, ve výboru se bude hlasovat v říjnu a na plenárce se bude hlasovat v listopadu. Dobře, poslední bod na dnešním pořadu jednání nebo na pořadu jednání dnes eh, dopoledne je eh, bezpečnost silničního provozu. Spravodajem je pan Koch. Já se omlouvám za to, že máme časový sklus. Předávám slovo Dítra. Ja, vielen Dank. Děkuji, Brianem. Kolegyně a kolegové, předtím, než se dostanu k pozměňovacím návrhům, tak bych chtěl nejprve poděkovat eh, panu Simpsonovi eh, za snídani eh, s, s spolem. Řekl, řešili jsme tam nejrůznější věci. Já jsem si udělal takový kontrolní seznam s různými tématy a nakonec musím říct, že jsme vše zvážili, vše zohlednili, takže ten, ta zpráva bude kvalitní možná heslovitě k tomu, o čem se dnes jednalo, alkohol, drogy, problémy s pneumatikami, potom školení řidičů, používání eh, navigačních systémů nebo telefonů během řízení, eh, potom možnost nějakých eh, zabezpečovacích zařízení pro děti a další věci. To vše bude v té zprávě zohledněno. A teď ke konkrétním pozměňovacím návrhům. Nejprve bych chtěl poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří se na mě obrátili s mnoha pozměňovacími návrhy. Je to 262 pozměňovacích návrhů. Já vám děkuji. Myslím si, že to jsou velice silné a dobré pozměňovací návrhy, které vylepší zprávu. Myslím si, že je to také vynikající základ pro akční program Evropské komise k silniční bezpečnosti v Evropě. A to je to, co bychom tím chtěli dosáhnout. Je tady mnoho návrhů, se kterými mohu plně souhlasit, protože přináší nové realistické věcné myšlenky, mnohé přináší určitou konkretizaci a já tam navrhnu celou řadu kompromisních posměvacích návrhů, které teď ve čtvrtek se stínovými zpravodaji projednám. Některé budu muset také odmítnout a tady vás prosím o pochopení a neodmítám je, protože by byly špatné, ale většinou, protože se nezabývají uh, bezpečnostní, bezpečnost no, s nimi aspekty, ale spíše s eh, ekologickými nebo se sociálními aspekty a některé odmítnu proto, protože je pokrývají nějaké jiné věci, některé jsou příliš podrobné. My tady nechceme mít směrnici nebo nařízení, ale chceme mít program, který bychom chtěli odstartovat a v neposlední řadě samozřejmě některé neodpovídají mým eh, eh, představám. Několik příkladů. Ty, které schválím nebo přijmu, jsou z nejrůznějších politických skupin, paní Wills, Kramer, pan Taylor, vše, co se týká slepého úhlu, úvozidel eh, a jsou tam různá vybavení, eh, špičkové techniky, jako nejrůznější kamery a tak dále. Další kolegové navrhli, abychom se pokusili rozšířit eh, příspěvek členských, pardon, kvantifikovat eh, příspěvek členských států ke strategii 2020 se zaměřením na eh, národní bezpečnostní programy a já to podporuji. Nemusí všechno pocházet pouze od Evropské unie. Samozřejmě, že i národní aspekty bezpečnosti dopravy jsou důležité. Pan Kanca a další tady nejsou, ale já si myslím, že jejich požadavek, pokud jde o školení začátečníků, v oblasti pneumatik, jakou je, hrají roli na dopravě a jak se mají používat. To musíme zdůraznit nebo podpořit, protože to vede k rychl, ta, vedlo by to také eh, k rychlejšímu provádění směrnice o řidičských oprávněních. Potom tady děkuji také, pokud jde o podnět eh, k smrtelným nehodám, například na Eh, železničních přechodech, eh, to je něco, co také podpořím. Potom pan Taylor požaduje bezpečnostní eh, právní předpis Evropské unie, pokud jde o zákaz řízení pod vlivem drog, to mohu plně podpořit a jsem přesvědčen také po dnešní dopolední části, že alkohol, drogy, léky a únava mohou mít negativní dopady na bezpečnost při řízení a proto potřebujeme jednotné ustanovení, které by platilo všude v Evropě. Několik pozměňovacích návrhů odmítnu, jak řečeno, většinou to není kvůli tomu, že by nebyly obsahově správné, ale často kvůli tomu, že už jsou pokryty v jiné části textu, anebo by vlastně se ztratila ta konkrétní zacílenost textu. Předložíme za parlament eh, konkrétní a přesný text a eh, proto budu hlasovat proti některým pozměňovacím návrhům. Například pan Partitis navrhuje separátní cíl pro snížení některých eh, specifických pardon, některých opatření, které vedou ke snížení úmrtí dětí, ale já si myslím, že to je něco, co už je zahrnuto v jiných bodech. Pan Financa, pan Kančan upozorňují na to, abychom se zaměřovali na poměr nehod, kde je také účast například cyklistů nebo motocyklistů a to jsem se rozhodl nerespektovat. A pak jsou tady některé pozměňovací návrhy, které, se kterými nesouhlasím, například omezení rychlosti pro lehká užitná vozidla. Je, existuje tady studie, která prokazuje, že vlastně tady tato vozidla nemají žádné no, vyšší rizikovost nehody. Další žadatel chce, aby komise na základě příručky o odhadování nákladů a pokud jde o internalizaci externích nákladů, že by to mělo být že zohledněno při silniční dopravě. A já si myslím, že tady nejsou aspekty relevantní pro silniční bezpečnost a proto bych tento pozměňovací návrh eh, chtěl eh, zamítnout. Chtěl bych, aby ho pan podavatel stáhnul. Paní Kríspek profesní řidiči a jejich přestupky, že by měly být více vlastně postihovány, ale já si myslím, že tady bychom neměli dělat rozdíly mezi soukromým řidičem a nebo profesním, profesionálem. Myslím si, že by tady mělo být rovné zacházení. Pan Fidanca nelíbí se mu má představa, pokud jde o alkohol, log, alkolog. alkolog ano, my chceme zabránit nehodám díky alkoloku, ale mně šlo především o to, aby u těch řidičů, kteří už eh, se několikrát dopustili takových předstupků, aby se to tam eh, takovým způsobem upravilo a proto si myslím, že to, co tady chce pan předkladatel, není vhodné. Pan Kančan tady upozorňuje na změnu požadavků na způsob řízení, tak aby se snížily emise oxidu uhličitého. Já si myslím, že to nesouvisí s bezpečností a myslím si, že ani nemůžeme kontrolovat, jak eh, řidiči, jakým způsobem jezdí, jak řídí. To asi nelze. Potom eh, dohled nad Eh, motocyklisty. Tady bylo asi určité nedorozumění, pokud jde o ten technický dohled, protože po nehodě samozřejmě Samozřejmě tam musí být pravidelné kontrolování, ale myslím si, že každé vozidlo, které se dostalo do nějaké těžké nehody a má být opět vpuštěno do provozu, musí být pečlivě zkontrolováno. Potom bych chtěl, abyste vysvětlili některé pozměňovací návrhy, kterým nerozumím, ovšem předkladatelé tady v tuto chvíli nejsou, což mě mrzí. Paní Ayala Center například chce používat nějaké recyklovatelné eh, zařízení pro ochranu, tak s tím bohužel tomu nerozumím, říká pan zpravodaj, takže to jsem zatím zamítnul pan Bach vyzývá komisi a členské státy, aby třetí eh, sobotu v listopadu vyhlásili dnem pro vzpomínku v upomínku obětí dopravních nehod a to já úplně si nedodu představit, jak by to mělo probíhat. Paní Sehnalová Školení řidičů eh, ve všech možných eh, oblastech by mělo být podpořeno z nejrůznějších profesních oblastí. Já si myslím, že je to příliš obecné, takže proto bych eh, chtěl, abyste mi ho buď vysvětlila, nebo abyste ho stáhla. Potom návrh pana Buktiase z bezpečnostních důvodů si přeje zjednodušení pravidel pro pro, a pro to, kde se, na které straně silnice se jezdí, jestli vpravo nebo vlevo do roku 2023. Já, já tomu nerozumím. Myslíte to takto, jestli se bude jezdit vlevo nebo vpravo? Můžete to vysvětlit? Není tady OK. Pan Styrks, ten eh, upozorňuje na to, že pasivně bezpeční eh, infrastruktura silnic, eh, jako je například osvětlení silnic, je velice důležité a vyzývá komisi, aby se dostatečně věnovala tomuto tématu. Pane Styrks, Eh, pružné osvětlení silnice. To nevím, co to přesně znamená, mohl by se to také vysvětlit. A poslední věc, kterou bych zmínil, je požadavek pana Simpsona. Jde o nějaké ochrana, ochranné plaňky, pardon, asi ochranné kůly, které by měly být měkké na povrchu, tak aby byly bezpečné pro motocyklisty. Já si to také nedodu úplně představit takže tam také potřebuji vysvětlení. Potom byly předloženy pozměňovací návrhy, které bych chtěl koordinovat v rámci kompromisních pozměňovacích návrhů, například celoživotní vzdělávání, potom nějaké zařízení na ukládání údajů, jde také o jejich ochranu a potom kompromisní pozměňovací návrh předložím také, pokud jde o lékařské prohlídky na téma bezpečnosti během řízení, potom bodový systém v Evropě, potom Alkolox, potom na téma poskytování dopravních informací, inteligentní dopravní systémy, vše, co souvisí s, se školením, parkoviště pro eh, kamiony a další věci. Tady máme některé Předkladatele již návrh jsem zamítl. A pak je tady Návr- jsou tady návrhy na konkretizace, eh, které bych chtěl zohlednit. Nechci, aby agentura byla tady, aby vznikla nějaká samostatná koordin- eh, agentura, ale eh, je jasné, že kdyby tady byla nějaká taková funkce, tak by svými schopnostmi a zkušenostmi mohl uh, pomoci lepší dopravě, mohl by využít plynulejší dopravu, eh, koordinovat práci mezi komisí a členskými státy a potom harmonizace indikátorů, údajů, které jsou potřeba národních bezpečnostních plánů. To vše by mohlo být koordinováno na jednom místě, potom spolupráce se všemi zájmovými skupinami, výměna osvědčených praxí a výměna informací o platném silničním eh, právu, tedy předpisech a potom také multipli, multidisciplinární přístup eh, k dopravní bezpečnosti. To jsou všechno návrhy, které tady byly předloženy, aby byl můj návrh konkretizován. Jak řečeno, já ještě tento týden budu jednat se všemi stínovými zpravodaji a pokusím se eh, vypracovat precizní pregnantní text, který bychom předali komisi. Jsem přesvědčen, že text bude kvalitní a já vám děkuji za pozornost. Okay, thank you, Edith. Děkuji, Dítře. Opět tady mám dlouhý seznam řečníků, takže budeme muset velmi přísně dodržovat řečnický čas. Eh, Stínový zpravodajové, prosím, omezte se na tři minuty a ostatní, prosím, dvě minuty každý. Jinak eh, nebudeme mít dost času. Ještě bych připomněl, že jde o druhou výměru názorů a budeme se soustředovat spíše na pozměňovací návrhy, spíše než na to, co bylo v původním eh, návrhu. Paní Sehnálova na tři minuty. Poznáme jménem stínové zpravodajky naší frakce, paní Tani Fajon, která nemůže být přítomna prvé řadě bych samozřejmě chtěla poděkovat panu Kochovi za, za to, jak, s jakou vervou se pustil do této zprávy. Eh, samozřejmě, že bylo podáno obrovské množství pozměňujících návrhů, ale myslím, že stejně jako v případě včerejší zprávy o cestovním ruchu, to spíš vypovídá o tom velkém zájmu eh, a závažnosti tohoto tématu. Eh, proto asi se nedá k těmto pozměňujícím návrhům přistupovat jako k nějakému nákupnímu seznamu, jak jsme se o něm bavili, ale spíše tedy jako o snaze vylepšit eh, práci zpravodaje, eh, která ale i sama o sobě je velmi kvalitní. Eh, paní zpravodajka, no, paní Stínová zpravodajka no, samozřejmě by ráda viděla řadu kompromisů a co nejširší zhodu na, na mnoha, mnoha tématech a z těch podaných pozměňujících návrhů Eh, považuje za důležité řadu eh, oblastí. Já je určitě nebudu všechny vyjmenovávat, takže ehm, zmíním pouze některé z nich. Eh, za prvé otázka pro některé kontroverzní, a to zřízení Evropského koordinátora bezpečnosti silničního provozu. To mm, samozřejmě stále držíme a podporujeme. Eh, za druhé, ty oblasti, kde by bylo dobré opravdu najít eh, jak, jakousi <clears throat> širší zhodu, eh, to je v oblasti evropské harmonizace pravidel silničního provozu a výměny dat mezi členskými státy. Mnoho pozměňujících návrhů se týkalo vzdělávání, a to od tedy útlého dětství, nejen tedy v souvislosti se získáním řidičského průkazu. Dále posílení rozpočtu Evropské unie v oblasti bezpečnosti. Eh, další oblastí jsou ehm, eh, hloubkové analýzy dopravních nehod, které opravdu mohou poskytnout velmi kvalitní, velmi kvalitní a detailní data. Eh, dále důraz na bezpečnou infrastrukturu a opatření proti řízení pod vlivem alkoholu a drog. To je tedy jakýsi výběr eh, těch témat eh, paní Stínové zpravodajky a já bych na téma eh, tedy řízení pod vlivem alkoholu měla ještě jednu osobní poznámku. Já mám tedy velký problém s, s, s se zaváděním jednotné eh, hranice pro eh, hladinu alkoholu v krvi, protože pokud se nepletu, tak existuje šest zemí, kde je eh, hranice nulová a já debatu o jednotných limitech, které budou vyšší než nula, považuji za, za poměrně nebezpečnou, takže to je pouze moje poznámka, ale jinak děkuji. Thank you, Mrs. Griesbach, three minutes. Děkuji, paní Griesbach, tři minuty. Eh, děkuji, vážení kolegové. Chtěl bych poděkovat, chtěla bych poděkovat panu Kochovi a děkuji také samozřejmě všem, kteří spolupracovali Děkuji za dobré vztahy během posledních týdnů, během vypracování této zprávy. Měli jsme tady 262 pozměňovacích návrhů. Je tedy vidět, že všichni kolegové mají velký zájem na tomto tématu, které je eh, důležité v našem každodenním životě. A samozřejmě se to týká našich evropských občanů mnohem více než ostatní věci, které tady děláme. Pokud jde o diskuzi, o výměnu názorů, tak se zmíním o těch věcech, kde si myslím, že najdeme kompromis. A pokud jde o kolegy Styrkse a druhého kolegu, tak k tomu se vrátím ve čtvrtek. Já má, budu mít další informace, tak abych tam eh, na to mohla zareagovat ve čtvrtek. A teď začnu tím, co je méně komplikované, a to je funkce eh, koordinátora bezpečnosti provozu. Vytvoření této funkce podle mého názoru není úplně nutné, protože já si myslím, že to nebude úplně užitečné, protože velmi často mi řeknete, asi v Evropě se vytváří nějaké funkce, kde není úplně jasné, jestli je to užitečné, ale eh, já si myslím, že tato funkce by naopak ještě zatížila situaci, zkomplikovala. Přitom by snadno stačilo, abychom eh, propojili to, co už existuje eh, udělali bychom si takový přehled, který by vyjasnil eh, celou tu věc a nějak bychom to administrativně nezatěžovali. Potom taková červená niť v naší práci je snaha harmonizovat pravidla v oblasti mobility. Já jsem z regionu, který je velice frekventovaný, je to taková křižovatka, jsme mezi Lucemburskem, eh, oblastí eh, Sár, Francií, Německem, jsou tam čtyři evropské země tedy na této křižovatce a proto vím, abychom nejenom v tomto regionu, ale i jinde dospěli ke společné definici některých věcí. Za prvé, je potřeba, aby Eh, už od eh, mladého věku lidé věděli, jak je silniční provoz nebezpečný a potom my samozřejmě všichni víme, že je potřeba mladé lidi vzdělávat, školit, bez eh, ohledu na to, ať už je to nějaký cyklista nebo někdo na skútru a tak dále. Za druhé musíme harmonizovat chování v Evropě, ale samozřejmě také přeshraniční postihy. Uvedu zcela konkrétní příklad. Bylo tady k tomu předloženo mnoho pozměňovacích návrhů, jsou si velice blízké, ale musíme nalézt společnou definici, pokud jde eh, o alkoloky nebo zkrátka jaká tady má být ta úroveň eh, alkoholu v krvi. Je tady samozřejmě, eh, jsou tady různá pravidla eh, pro řidiče například kamionů a osobních vozidel a možná, že tady bychom to měli také nějak harmonizovat. A potom mám ještě nějaké další připomínky, ale to udělám později na další schůzce tohoto týdnu. Děkuji. Mr. Taylor, three minutes. Děkuji. Pan Taylor na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Rychlost, alkohol a drogy, to je nebezpečný koktejl a přítel eh, silniční bezpečnosti. Já eh, jsem byl překvapen, že ve vašem úvodním proslovu jsem vás neslyšel zmínit eh, rychlost. Já jsem byl dneska na eh, zasedání eh, Evropské policení sítě bezpečnosti a mm, tam vyplynulo, že eh, rychlost je ta, ten nejnebezpečnější věc na evropských silnicích. Já jsem toto dal do pozměňovacího návrhu 126, tam žádám komisi, aby v obytných oblastech prosazovala eh, rychlostní limit 30 km za hodinu, zejména v blízkosti škol. Eh, já si myslím jinak, že eh, bezpečnost silničního provozu, že tady je třeba hovořit o těch nejohroženějších, že je třeba začít ve školách, že je třeba se na to podívat z hlediska chodců a cyklistů a je třeba abychom byli efektivnější v prosazování eh, současných zákonů. Taky bych řekl, že bychom měli eh, také prosazovat odklon od eh, soukromých vozů k veřejné dopravě. Slyšel jsem to, co řekl pan Koch o svém přesvědčení, že externí náklady dopravních nehod by měly být internalizovány. A říká, že si to nepovažuje za vhodné, ale já si myslím, že eh, lidé si začínají všímat, že eh, si, si všímají tedy věci, eh, pokud jsou spojeny s nějakou cenou, pokud jsou prostě vyjádřeny finančně. Čili já myslím, že toto je poučení a že to, tomuto poučení zatím vyhýbáme. Děkuji, pane Bradford, na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Tak eh, když se dívám na pozměňovací návrhy, eh, myslím si čím dál tím více, že si myslím, že řešení eh, bezpečnosti silničního provozu nespočívá v posilování Evropy. Já bych tedy eh, řekl na začátku toto. Já souhlasím s řadou pozměňovacích návrhů a eh, jsou eh, to pozměňovací návrhy, které se týkají koordinátora na evropské úrovni pro bezpečnost provozu. Myslím si, že je to zbytečná demokra- byrokracie. My samozřejmě souhlasíme s tím, že toto jsou problematické oblasti, ale otázka je, jak to řešit. To je klíčové. Když se podíváte na některé z těch pozdělacích návrhů, tak, tak třeba eh, například standardizace eh, šíře eh, silnic nebo registrace, povinná registrace bicyklu, no to jsou nesmysly. Já jsem tady slyšel, že mnozí říkali o alkoholu za volantem. Ano, souhlasím, že, souhlasím, že je to problém, ale jak už jsem řekl minule, a to se týká specificky těchto posměnacích návrhů alkoholu a podobně. Tak myslím, že se to dá řešit eh, více způsoby. Není třeba vždycky regulovat. Pokud ve Velké Británii eh, jste eh, usvědčen, je vám prokázán alkohol za volantem, tak jednoduše a prostě vás potrestá pojišťovna, poněvadž vám zruší veškeré bonusy. Takže já si opravdu nemyslím, že tady je třeba to regulovat víc a já nevím, zámky eh, vozidlu, vozidel proti alkoholu, já nevím. Možná, že to může vyřešit problém alkoholu, ale eh, určitě to nepomůže eh, třeba u drog, tak to bychom potom museli ještě mít nějaký zámek proti drogám v automobilech, to je nesmyslné. Tyto pozměňovací návrhy ano, jak jsem řekl, některé obsahují dobré myšlenky a ty bychom měli podpořit, ale je není nutné, aby to všecko šlo z evropské úrovni. Eh, třeba pokud tady hovoříme o školení dětí ve školách, ale ve Velké Británii tohle to je součást výuky už od eh, prvních, eh, tedy na prvním stupni je, proč se tím zabývat na evropské úrovni? Jednoduše a prostě každá země ví, že e, tohleto je třeba děti učit. A dělají to stejně už teď. No já to nechci prodlužovat. Ale chci říci v zásadě, že ano, ta myšlenka je dobrá, ale ty praktické detaily jsou podle mě naprosto špatně. Jenom se chci e, omluvit panu Kokovi, že, že budu muset odejít před koncem. Děkuji paní Wills na tři minuty. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat panu Kokovi za angažovanou zprávu. Jsou zde ambiciozní cíle na zlepšení bezpečnosti na silnicích, ale soustředuje se možná příliš na motorizované eh, účastníky silničního provozu a, eh, spíše než na infrastrukturu. Ano, souhlasím to, co je tam napsáno ke chodcům a cyklistům a eh, pokud se týče infrastrukturních opatření pro ty slabší účastníky silničního provozu, jako jsou chodci a eh, cyklisté, ano, jsme pro také. My jsme tady dali eh, návrh na investice pro cyklostezky. Pozitivně je návrh ALDE, o posilování eh, osobní dopravy veřejné, pozměňovací návrh 16 na snižování rizika v silniční dopravě a pozitivní je požadavek eh, SAD a snížení počtu úmrtí chodců a eh, cyklistů o 50 Já jsem pro pravidelné zkoušení řidičských schopností, včetně, eh, včetně lékařských, také na kontroly zraku, to podporujeme. Eh, v eh, společném návodu číslo 92 a já jsem také pro omezení rychlosti a podporuji návrh 126 od zelených. 30 km hodině ve městě, 120 na dálnici, eh, samozřejmě s určitými eh, možnostmi eh, výjimek pro rychlejší silnice. Dále chceme snížení promile v alkoholu podle ALDE a socialistů na, alespoň na 0,2. Dále jsem také pro omezovače rychlosti na 120 kmh v lehkých užitkových vozidlech. Já jsem velice ráda, že pan Koch eh, eh, tady přijal pozměňovací návrhy eh, k metvému úhlu pro, pro velké nákladní vozidla a podporujeme také jako NGL mnohé další pozměňovací návrhy. Tak, děkuji a prosím, dodržujte dvě minuty. A nyní pan Kramer. Also, Herr Koch, Sie haben nicht an alles gedacht. Die Mehrheit... Pane Kochovi, jste nemyslel na všechno. Více než 50 ehm, nehod je způsobeno vysokou rychlostí a alkoholem. Já se domnívám, že je potřeba nerozlišovat mezi začátečníky a jinými, ale zkrátka každý by měl mít maximální limit žádná celá dva promile, lepší by bylo nula. Nedávno v Rostoku byla nehoda, kde zemřelo 8 lidí a zraněných bylo 181. A hovořilo se o bylo to na místě, kde eh, limit byl 80 km za hodinu. A já nechápu, proč eh, Německo je jednou zemí, kde eh, není omezená rychlost na dálnicích. A další otázka je uh, helma. Uh, Formule 1, řidiči Formule 1 mají helmy, proč je nemají normální řidiči? My chceme podporovat uh, cyklistiku, ale zároveň říkáme, že je možné jezdit jenom ve chvíli, kdy by člověk měl ochranou vestu. Eh, či helmu. A pokud člověk jezdí na krátké vzdálenosti a má se oblíkat vestu a helmu, eh, je to eh, trochu nesmysl. Já si myslím, že bychom měli mít politiku, dopravně politiku, která se nebude soustředit jenom na potenciální oběti, ale také na ty, které nehody způsobují. A poslední bod Vím, že je zde lobistický tlak výrobců vést, ale já si myslím, že tito výrobci by neměli určovat naší dopravní politiku. Pan Riké, dvě minuty. Jenom velmi stručně, já se nebudu vracet k tomu, co už tady zaznělo, ale chtěl bych zmínit jednu novou věc. Je to detail, ale přesto. Pokud jde o, o řízení pod vlivem alkoholu nebo drog. Někdo tady předtím říkal, že e, ztráta třeba e, pojištění e, nebo třeba řidičského průkazu, ale to nemá žádný odrazovací vliv na ty, kteří jsou závislí na alkoholu nebo na drogách. Je potřeba, abychom tady opravdu měli systém alkoloku nebo nějakého zabránění tomu, aby tyto lidé rozjeli to auto ve chvíli, kdy jsou pod vlivem omamných látek nebo alkoholu. Eh, samozřejmě, že to potom eh, stojí nějaké náklady, eh, protože za to nebudou samozřejmě platit výrobci. Tady bychom mohli snížit o 25 počet obětí na silnicích, kdybychom měli tyto zámky. A možná by bylo dobré, že bychom měli, nebo takto. My tady máme už takové eh, opatření, které se týká eh, toho zvukového signálu, když si nepřipnete bezpečnostní pás, takže něco takového bychom tady mohli mít i pokud jde o drogy a alkohol. Paní Meissner, eh, dvě minuty, nepotřebuji dvě minuty. Já bych chtěla jenom doplnit to, co už paní Natalí Grisbeck neřekla. Já bych chtěla poukázat na to, že ochrana opatření pro cyklisty a další zranitelné osoby eh, jsou velice důležitá. Další věc je harmonizace u eh, promilí alkoholu. Já si myslím, že to je smysluplné. Stejně tak eh, je smysluplná harmonizace, pokud jde o maximální rychlost. Samozřejmě zde existují různá stanoviska. A Dále, evropský koordinátor, to je něco, co vnímáme kriticky, tak jak eh, řekla paní Sehnalová, je to kontroverzní téma. A eh, další důležitá otázka je osvětlení. Eh, v jiných zemích je větší osvětlení než v Německu. Já jsem velice ráda, že zpravodaj se snaží eh, zajistit to, aby zpráva nebyla příliš dlouhá a skutečně zhodnotit, co by tam mělo být a co nikoli. A děkuji, paní Meissner. Já myslím, že jsem vám dal o něco méně času. Takže se omlouvám. Um, but anyway, Mrs. Meissner's made the point. So, Mr. Back. A dále pan Bach. Děkuji, pane předsedo. Obecně bych chtěl říct, že souhlasím s hodnocením pana Kocha. Většina pozměňovacích návrhů se soustředí na technické detaily, ehm, alkoloky, na infrastrukturu, ehm, zimní pneumatiky a tak dále. To můžeme eh, všeobecně uvítat. Nicméně, pokud je o celkový evropský eh, kontext, eh, pozměňovací návrhy se eh, soustředí také na podporu MHD. Já také vítám návrh evropského koordinátora a možná to jde pro některé příliš dále, zdá se, že zde není většina. Pro mě jsou velice důležitá stanovení cílů a dodržování těchto cílů. Také mi připadají důležité pozměňovací návrhy, které souvisí se školením a vzděláváním, tak aby řidiči eh, uměli čelit jednotlivým situacím. Dále výměna údajů eh, a efektivní eh, následné kroky, to je samozřejmě také nesmírně důležitý aspekt. Pokud jde o téma senzibilizace, domnívám se, že je třeba v oblasti eh, bezpečnosti provozu úzce spolupracovat. A nyní pozměňovací návrh 35 eh, týkající se toho eh, dne vzpomínky na oběti provozu. Takovýto den už prosazuje OSN a Světová zdravotnická organizace. Jsou zde dva aspekty. Cílem je vzpomenout obětí, ale dalším cílem je také eh, lidem připomenout eh, tragičnost eh, nehod a zajistit to, aby lidé byli citlivější, pokud je o toto téma. Z tohoto důvodu se domnívám, že tento den je určitým symbolem. Pan de Grandes. Děkuji, pane předsedo. Na úvod bych chtěl říci, že pan Koch vypracoval vynikající zprávu. Nesnažím se mu jenom lichotit, myslím to upřímně. Je zde samozřejmě hodně pozměňovacích návrhů, protože je to téma, kde každý má pocit, že je odborníkem. A já k tomu také velice rád přispěju. A chápu, že zpravodaj bude mít asi problém s nějak e, se těmi pozměňovacími návrhy prokousat. Já osobně jsem se snažil omezit na pozměňovací návrhy, které zlepšují celkovou strukturu této zprávy. Je nutné zlepšit statistiky. pokud člověk řídí příliš dlouho, často unava vede k nehodám když řidiči, kteří řídí na velké vzdálenosti, eh, mají odpovídající školení, může to snížit nebezpečí. Nedostatek odpočinku a spánku vede ale k celé řadě problémů. To dokazují také statistiky. To je pravda především u velkých nákladních automobilů. Členské státy musí zajistit, aby udržovali udržování eh, své vlastní infrastruktury. Protože pokud jsou podmínky špatné, často se sto- člověk přestává soustředit a to může vést k nehodám. Je tedy nutné neustále udržovat a zlepšovat eh, silniční infrastrukturu. Často, pokud eh, nezajistíte eh, kvalitu dálnic eh, nebo odpovídající údržbu dálnic, lidé často musí objíždět například místa, kde se pracuje po učích silnicích a to může vést také k celé řadě nehod. Nyní dvě minuty paní Ayala Sender. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s těmi gratulacemi panu Kochovi, protože pan Koch opět ukazuje, že je skutečně schopen dobře zorganizovat práci na takovomto tématu. Um, asi se zná, vyzná v tomto tématu lépe než my. Já bych v každém případě řekla, že jeho práce je vynikající. A předložil pozměňovací návrhy které se snaží o zlepšení bezpečnosti v celkovém, celkového systému. A myslím si, že to je hlavní eh, duch toho, co chceme udělat. Eh, já se snažím o prosazování pokroku a zlepšování infrastruktury. Eh, nejde zde jenom o to soustředit se na technologické aspekty. To je třeba mít na paměti, ale zároveň je potřeba podívat se na systémy dopravního značení, na chytré infrastruktury a tak dále. To je něco, co bychom měli zlepšovat. Povrch vozovky. Zároveň se domnívám, že je potřeba podívat se na úzká místa, zranitelná místa v naší infrastruktuře. Existují statistiky, které ukazují, kde jsou problémy, kde dochází k největšímu množství dopravních nehod. A to je skutečně něco, na co bychom se soustředit měli. Dále se domnívám, že eh, můžeme eh, zlepšit věci eh, také s ohledem na zprávy, které jsme přijali v minulosti. Silniční doprava je něco, co se stále více a více komplikuje, co je pro, problematičtější. A kdykoliv hovoříme o tomto tématu, je zde stále více podpory pro to, aby se limit na množství alkoholu v krvi snížil, aby se také snížily rychlostní limity. To jsou eh, důležitá eh, témata nejen v Německu a Velké Británii. Děkuji, pane předsedo, pan Kančian. Já bych chtěl poděkovat eh, panu Kochovi za odvednou práci. Máme zde skutečně hodně návrhů. Myslím si, že celou řadu z nich bychom mohli dobře využít s ohledem na to, jak špatná je situace na našich silnicích a obecně v dopravě. Chtěl bych eh, osobně zdůraznit bezpečné parkování u dálnic. Myslím se, že je to něco, na co se často zapomíná v současné době. Domnívám se, že musíme eh, zajistit, abychom měli eh, parkoviště na strategických místech, a parkoviště, která budou eh, bezpečná, kde budou řidiči moci být v bezpečí. podle mého názoru je to něco, co by mělo být zahrnuto do jakéhokoliv návrhu eh, dopravní infrastruktury. Eh, bezpečné parkování musí být součástí takovýchto plánů. Pozměňovací návrh 129 se zabývá tím, jak je možné řešit otázku taxíku. Dále pan Higgins na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já mám pět stručných bodů. Za prvé, plně souhlasím s tím, co říkal pan Koch, pokud je o pozměňovací návrhy 10 a 11. A to znamená, že eh, místní infrastruktura je důležitá, eh, důležitou součástí celkové infrastruktury. A dále posílání SMS zpráv během řízení je nelegální, ale to je tedy také věc, na kterou se musíme podívat. Další bod, a ten je naprosto zásadní, pozměňovací návrh 93. Zrak je velice důležitý, e, je zásadní pro to, jestli můžete řídit nebo nikoli. A v Evropské unii jsou velké rozdíly. Například minimální e, požadavky na zrak jsou odlišné. V Belgii vůbec žádné testy zraku nejsou. Ve Finsku, v Německu a v Irsku musíte předložit zprávu od eh, eh, optika, že máte dostatečný zrak. Já osobně mám eh, zkušenosti s eh, Mám zkušenosti s řízením motorky a eh, na silnicích existují některé infrastruktury, které oddělují dvě části vozovky, dva směry vozovky, které jsou nesmírně nebezpečné pro motoristy a, nebo pro ty, kteří jezdí na motorkách. Já doufám, že nejmenším do roku 2003 budeme mít společný, společné požadavky na řidičský průkaz a společný evropský řidičský průkaz. A já bych chtěla navázat na to, co říkal pan Higgins. Pan Koch se nás zeptal na pozměňovací návrhy týkající se uh, těch bariér na vozovkách. E, některé typy e, bariér jsou velice nebezpečné, nazýváme je cheese graters. Jsou to bariéry, které jsou nesmírně nebezpečné, především pro ty, které, kteří jezdí na motorkách. Jedná se o lanová svodidla pevné bariéry, které jsou například betomové, zabrání tomu, aby se sklo dostalo na druhou stranu a kde je motocykl, když do nich motocyklista narazí, má šanci, že přežije, protože je tam hladký povrch. Takže to je důvod, proč předkládáme tento pozměvací návrh. A další bod, který jsem chtěl zmínit, Eh, eh, se týká se týká taxíků, to, že by měly být uh, bezpečnější, pohodlnější. Uh, dále. Zaznělo zde uh, Pan Bradbury řekl, že je možné kontrolovat alkohol za volantem prostřednictvím pojištění. Nicméně já si myslím, že to není stoprocentní, protože ve Velké Británii máme celou řadu lidí, kteří řídí, aniž by měli pojištění, protože si to nemohou dovolit. A znamená to tedy, že poté přestanou řídit? Ne, to neznamená. Zkrátka řídí bez pojištění. Takže ten argument uh, který zde zazněl, je naprosto nesmyslný. To, co je potřeba, je řádné prosazování pravidel um, pro omezování alkoholu. A dále má slovo pan Pascal. Máte slovo, nemáme bohužel um, moc času. Vím, že na vás tlačím celý den, ale prosím vás, buďte stručný. Děkuji, pane předsedo. Téma silniční bezpečnosti je velice citlivé, je těžké s tím nakládat, protože na jedné straně máme omezené evropské pravomoci, je tady e, subsidiarita, která je velmi často e, zmiňována, členské státy s tím operují se subsidiaritou a také jiné subjekty, ale na druhé straně občané si to velice vyžadují Evropa tady musí sehrát svou politickou úlohu eh, bez byrokracie, bez eh, přílišné harmonizace a zpráva pana Kocha toto dobře osvětluje. Myslím si také, že pozměňovací eh, návrhy jsou tady ve vysokém počtu a to ukazuje, že je tady veliký, veliký požadavek, velká poptávka, aby Evropská unie měla zodpovědnost za tyto otázky, protože to je téma, které se dotýká života každého občana. Samozřejmě tady nebudu rozebírat jednotlivé pozměvací návrhy, ale zmíním se některých věcí, které jsou podle mého názoru důležité. Otázka eh, koordinátora silniční bezpečnosti. Já si myslím, že to je dobrá myšlenka, myšlenka, která by měla být ještě prohloubená a je realističtější, než eh, tady vytvořit nějakou další agenturu, která by se zabývala na evropské úrovni silniční bezpečností. Neměli bychom to vnímat jako zvýšení byrokracie a papírování, ale je to spíše viditelné stělesnění takového ambasádora v bezpečnosti na našich silnicích. Zvýšila by se dynamika evropské silniční bezpečnosti a bylo by to dobré pro chartu silniční bezpečnosti. Takže můžeme se zamyslet pozorně nad tímto návrhem. Hodně tady hovoříme o integrovaném přístupu, o sdílené zodpovědnosti, pokud jde o silnější bezpečnost. A v tomto konceptu sdílené zodpovědnosti je také určitá etická dimenze. E, to se odráží také ve vizi nula. Je to skandinávský koncept silniční bezpečnosti, ale známe to také z Belgie. A komise to také odrazila ve své bílé knize. Eh, ovšem neměli bychom vizi nula zaměňovat eh, s kvantifikovaným cílem, který jsme si stanovili v eh, směrech silniční bezpečnosti, kde bychom chtěli mezi rokem 2010 a 2020 asi o 50 snížit nehodovost. A o to samozřejmě usilujeme. To, ta vize nula není kvantitativním cílem, je to určitý koncept nebo je to filozofie, která vychází z postulátu, že morálně není přijatelné, aby lidé umírali na silnicích. Ovšem, pokud jde o, te, o tuto vizi, tak samozřejmě k tomu potřebujeme kvantitativní cíl a to je méně o 50 eh, těchto umrtí na silnicích a to je takový obecný cíl a myslíme si, že není realistické stanovovat si jednotné eh, cíle na jednotlivé kategorie účastníků provozu, například starší občané, děti, cyklisté, chodci a tak dále. To by tam zvyšovalo byrokracii a bylo by to velice těžkopádné. Přitom ten náš cíl eh, chce mít za sebou silnou politickou vůli, chce mít velkou dynamiku, takže toto by mu neprospělo. Pokud jde o kvantifikované cíle, tak samozřejmě musíme vylepšit statistické nástroje, které máme k dispozici. V oblasti vzdělávání, informovanosti hovoříme o řidičských průkazech, vedeme v komisi studii o harmonizaci bodových systémů ale chtěl bych říct, říci panu Higginsovi, který už bohužel odešel, že evropský jednotný řidičský průkaz, a tady už máme poměrně velkou eh, harmonizaci, to nebude za 30 let, tak jak říkal on, ale bude to od 19.1.2013. Potom kontrola a sankce. Dnes odpoledne budete hovořit o přeshraničním stíhání těch, kdo překročí předpisy, pokud jde o infrastruktury, tak je samozřejmě potřeba je přizpůsobit uživatelům, ale neznamená to, že bychom ve 27 členských států chtěli eh, signalizaci na silnicích naprosto harmonizovat. Tady jsou mezinárodní úmluvy, které pokrývají širší geografickou oblast, než je Evropa 27 a je tady samozřejmě také subsidiarita členských států a regionální eh, úroveň. Budeme tady mít také legislativu, která by se týkala technické kontroly vozidel do budoucna a měli bychom prohloubit strategii, pokud jde e, o e, citlivé účastníky silničního provozu a pokud jde o zraně. Děkuji. Děkuji. Já chápu, že zpráva já bych jenom velmi stručně eh, se zmínil k jednotlivým hestům, alkohol, promile, jednotné v Evropě ano, potom koordinátor. Všichni, eh, kteří to berou vážně, bezpečnost na silnicích, ano, tak to je důležitá věc, pokud je o zdraví, životní prostředí, průmyslovou politiku. Všichni, které zajímají tyto témata, musí být přece pro koordinátora bezpečnosti, protože ten by to všechno koordinátoval. koordinoval. Samozřejmě zohledníme ty slabší v silničním procesu, potom alkolog, ano, tady bychom měli jednat také s dopravními psychologi a lékaři a od nich bychom se měli inspirovat potom silnější regulace v oblasti omezení eh, rychlosti. Tady je příklad v Rostoku, který byl zmíněn, tam byla nějaká eh, písečná, písečný problém, písemná bouře a nic tam nepomohlo. Potom eh, vesty pro cyklisty, to nejsou žádné svěrací kazajky, ale eh, je to výzva pro textilní průmysl, aby vymyslel eh, takové obrané pomůcky, které budou dobře viditelné a které budou užitečné. Potom samozřejmě zrakové schopnosti a lékařské prohlídky. Já si myslím, že tady se nám podaří nalézt rozumný kompromis. Všechno ostatní jsem tady zapracoval a eh, udělám tady návrhy a v tuto chvíli vám děkuji za spolupráci. Děkuji, děkuji tak samozřejmě zbývá ještě mnoho práce, ale já doufám, že se nám to podaří. Hlasování v našem výboru se předpokládá v květnu a na plénu potom to bude projednáno v červnu. A teď, eh, než vyhlásím přestávku, řekl bych, že paní Ayala Sender eh, Eh, její zpráva má být na programu v 15 hodin dnes odpoledne. Eh, její zpráva je nyní online dispozici ve všech jazycích na, naše, na našich eh, webových stránách na EPADES, takže můžete si to prostudovat. Děkuji vám a děkuji vám, že jste také dodržovali čas a snad to malé přetažení mě odpustíte. Uvidíme se tady 15 hodin. Děkuji vám.